Dear members, dear speakers. Uh, vážení poslanci, dámy a pánové, vážení eh, mluvčí, vítám vás na toto slyšení o eh, spolupráci v oblasti Schengenu v současnosti a budoucnosti jako výsledek stále krize uprchlické a migrační v Evropě členské státy vzali, eh, zahájili akci k zavedení k nových kontrol na vnitřních šengenských hranicích. Byly různé eh, reakce na to a dnes máme slyšení, které se bude zabývat těmito klíčovými eh, otázkami. Máme zde Eh, novou generaci, nové informační systémy, eh, máme novou agenturu pro ochranu hranic a pobřeží nový hodnotící mechanismus. Slyšení má za cíl udělat jakousi inventuru současné situaci v šenkenské oblasti. A poslali jsme pozvání, a to pozvali význačné osobnosti, které zastupují různé instituce a agentury, akademický svět jsou tu i zástupci think tanků, a kteří budou prezentovat své studie. A eh, na, eh, před pár týdny se koordinátoři rozhodli se zabývat kontrolou eh, Schengenu. Konkrétně pan Coelho je zpravodaj, který je velmi zkušený v této oblasti, předsedá pracovní skupině a je zde přítomen v Schengenu eh, je, na parlament si uvědomuje, že je třeba zvýšit kontrolu nad otázkami Schengenu. A jsem tedy rád, že máme toto slyšení. A potom, pokud jde o postupu na konci každé ze tří částí, eh, bude eh, čas na otázky a odpovědi a kromě toho je toto slyšení přenášené po webu. Do finštiny nebude tlumočení, protože kolegové eh, z finské eh, kabiny eh, jsou nemocní, takže kromě finštiny. Rovněž bych rád dodal, že pokud jde o přispěvatele a omluvčí dnes odpoledne eh, pan komisař Avramopoulos měl mluvit, ale eh, musel odjet na schůzi v Lucemburku. Je velmi důležité, aby zde byl, takže změníme trochu program, až budeme mít otázky na něho i na paní Belindu Pike. Takže to bude taková malá změna v programu, která předpokládám všichni mohou přijmout. A s touto malou změnou myslím, že můžeme začít prvním panelem. Je mi potěšením eh, přivítat komisaře Avramopula. Eh, v březnu komise předložila sdělení, které se nazývá Zpátky k Schengenu a komisař nám řekne, jak se dívá na Schengen půl roku o půl roku později a eh, to sdělení je Eh, ve vašich podkladových materiálech a komisař bude muset hned odejít a paní Belinda Pike zde zůstane a odpoví na podrobné otázky směrované na komisi. Takže bez dalších slov bych předal slovo panu komisaři Dimitrisi Avramopoulosovi. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, Klode. Eh, jsem velmi rád, že zde mohu znovu být, už po druhé během jednoho dne. A zde vedle mě je Robert eh, Kaliňák, eh, předseda Rady pro eh, spravedlnost a vnitřní věci. Pane předsedo, jsem velmi rád, že jste svolal toto slyšení věnované Schengenu nemohl, nemohla být, nemohl být lepší moment vybraný to, pro toto slyšení, protože Schengen je nejmatatelnějším úspěchem evropské integrace. Schengen je symbolem tím, co Evropa je a e, čím se Evropané cítí. E, je to obrovská věc pro Eh, obyvatele, občany, eh, pracovníky, podnikatele, kteří se mohou volně pohybovat bez kontroly na vnitřních hranicích. A kromě toho je také symbolem důvěry. Důvěry mezi členskými státy, kde je eh, kontrola vnějších hranic pevná a kde spolupráce opravdu funguje. A teď, jak víte, je Schengen pod tlakem vzhledem ke slabým článkům našeho systému, eh, které se objevily eh, selháním bezpečnosti a imigrací. A právě proto právě nyní musíme Schengen ochránit. Právě teď je čas, abychom vzali Schengen jako hotovou věc Jde o znovu obnovení důvěry a o e, vylepšení e, systému e, kontroly hranic, tak aby Schengen mohl pokračovat udržitelně a spolehlivě stráž pohraniční je eh, už v té, eh, v té eh, formě, jako byla, už je minulostí, teď je nová forma a v krátké době pouhých devíti měsíců díky radě toto vzniklo. Veškeré naše úsilí za uplynulý rok a půl se na to zaměřuje. Dovolte, abych to řekl velmi jasně. Když se vrátíme k norm, nebo návrat k normálnímu fungování Schengenu je prioritou této komise. A kromě Eh, pravidelného podávání zpráv ze strany Komise, Radě a Evropskému parlamentu, si myslím, že veřejná politická diskuse je další věc, kterou potřebujeme a za to vám tedy děkuji. A jak eh, Claude říkal, eh, nebudu zde moci zůstat dlouhou dobu, protože společně s předsedou eh, budu muset odjet, abych, eh, odejít, abych připravoval zasedání rady eh, v Lucemburku. A dámy a pánové, rád bych vám připomenul některá fakta týkající se současné situace. A začnu tím, že zopakuji že cílem komise je eh, ponechat všechny existující eh, kontroly na hroně. Eh, promiňte, zrušit kontroly na vnitřních hranicích co nejdříve a řídit šengenský prostor co nejefektivněji. Připomínám vám podmínky a výzvy, které vyvíjejí velký tlak na členské státy a na šengenský systém, což eh, vedlo ke znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích v řadě států. Každopádně bych chtěl připomenout, že tyto hraniční, pohraniční kontroly eh, by, byly eh, přesně zaměřené a omezené v místě i v čase, i v působnosti. A jak bylo analyzováno v naší zprávě koncem září, eh, zachováváme podmínky eh, obsažené v doporučení omezení na to, co je nezbytně nutné a přiměřené ve světle hrozeb eh, bezpečnosti a, politiky. Eh, tak abychom zamezili rizikům nelegální imigrace do Evropské unie. Každopádně nechceme žádným způsobem eh, předvídat nebo předpovídat řešení eh, rady Eh, eh, eh, o tom, co, pokud jde o to, co komise před 6 měsíci říkala ve svém doporučení. Pokud je, zda je nutné prodloužit nebo ne současné hraniční, pohraniční kontroly. O tom rozhodne rada. Chtěl bych vám říci, že všechna opatření jsou propojená a jdou, jdou ruku v ruce. A naše priority pro migraci i pro bezpečnost jdou, jsou z ruku v ruce ve smyslu, jak budeme řídit eh, kontrolu kon hranic a eh, ochraňovat Schengen, protože Schengen může fungovat jenom pokud budou funkční vnější hranice. To ovšem neznamená, že bychom měli zavřít vnější hranice proto, abychom mohli nechat vnitřní otevřené. Nevytváříme nějakou opevněnou Evropu. A e, e, Evropa, chceme, aby zůstala jedna. Evropa e, si je vědoma a přijímá a bude respektovat zahraniční závazky a bude umožňovat přístup cestovatelům bona fide. Každopádně ale opakuji, že je zcela jasné, že ti, kteří nemají právo zde zůstat a nemají potřebu ochrany, musí být vráceni. To je taková eh, hlavní rovnice správné kontroly hranic, která eh, právě se uplatňuje teď v oblasti eh, Evropské pohraniční stráže, kde jsou i další prvky. V Bulharsku jsme eh, zavedli Evropskou pohraniční a pobřežní stráž před několika týdny a jsem rád, že dobře funguje. Eh, toto, eh, tato věc symbolizuje náš společný závazek a práci a jsou zde obsaženy společné aspekty naší politiky, kterým je mimo jiné to, že Evropská pohraniční a pobřežní stráž musí být plně funkční do tří měsíců. E, dále e, jsme e, dohoda mezi Evropskou unii a Tureckem má za cíl mít eh, přesné eh, konkrétní výsledky, pokud jde o navrácení eh, běženců a dále relokační schéma nebo relokační program, který se týká Itálie V uplynulých týdnech jsme se tímto zabývali. Zjistili jsme, že v jednotlivých členských státech v tomto smyslu pokračují eh, ku předu, implementují veškerá pravidla Evropské unie pro Schengen. A eh, Dublin eh, nakonec musí být mm, reformován a vylepšen. To je tedy na jedné straně. Máme zde oblast bezpečnosti na hranicích. A e, proto je třeba posílit informace a informační systémy, které musí být více interoperabilní. E, policejní složky a bezpečnostní složky také potřebují zlepšit e, systematické kontroly na vnějších hranicích napomohou zlepšení bezpečnosti na evropském E, území a umožní lepší fungování šengenského systému. E, šéfové Evropské unie slíbili, že, se, e, že toto splní. A vyzývám Evropský parlament, aby pokračoval jednáním, jednání s radou, aby bylo dosaženo co nejrychleji výsledků. Dále je zde návrh systému entry-exit, eh, který je velkým kandidátem na modernizaci a posílení našich vnějších hranic. Jak víte, komise pracuje také na návrhu eh, eh, na evropský automatizovaný systém pro cestovatele. Týká se to vízového systému pro cestovatele do Evropské unie, který vstoupí v platnost v listopadu. E, cílem je zachovat nebo ochránit liberali, e, e, liberali, liberální politiku vízovou v Evropské unii a umožnit naší cestování obecně. Pokud jde o šengenský informační systém, Právě teď se dokončuje hodnotící zpráva bude k dispozici před rokem, před koncem, do konce roku 2016. SIS bude je nově centrální systém Eh, uchovávání daktyloskopických otisků, který eh, umožní identifikaci osob a zjištění osob, které používají falešnou identitu nebo několik identit. Před eh, rokem jsme toto ještě neměli. Teď jsme dosáhli podstatného pokroku. A nyní na tomto pokroku budeme dále budovat ale eh, musíme zabránit eh, riziku nějakých eh, cest mimo nebo vracení se tam, kde to nemá smysl. Protože Schengen musí fungovat a Evropa nikdy nemůže být opevněnou Evropou. A i když bude otevřená pro ty, kteří potřebují mezinárodní eh, ochranu a pro ty, kteří cestují s, do, se, s dobrým záměrem a v dobré víře, eh, ti, kteří eh, cestují nikoli s tímto účelem, musí být, tě musí být zabráněno v tom, aby vstupovali do Evropy. Takže pokud jde o Schengen, překračujeme čistě ekonomické hledisko, čistě jenom čísla a náklady. Evropa eh, definuje Schengen a Schengen definuje náš evropský prostor. Eh, ne, nenecháme eh, Schengen padnout. Ne, vrátíme eh, Schengen k normálnímu fungování bez vnitřních kontrol co nejdříve. A doufám, že mohu počítat s vaší podporou, abychom toho dosáhli. Děkuji vám. Děkuji Dimitriosi a nyní dám slovo panu ministrovi vnitra Slovenské republiky Robertu Kaliňákovi. Pane Kaliňáku, mohl byste mluvit zhruba 10 minut, abychom poté měli příležitost vám položit dvě, tři otázky každému z vás. To si myslím, že je poměrně zásadní. A potom samozřejmě oba budete muset odejít. Takže pokud vám to nevadí, tak vezměme to co nejstručněji, abychom potom měli čas na dotazy. Děkuji vám, vážený pane předsedo. Vážené poslankyně a poslanci, milí kolegové a přátelé. Můžu vás ujistit, pane předsedo, že budu hovořit kratšej než 10 minut, protože, jak by vás zvykem v případě pana komisaře Avramopulose, Dimitris vždycky vystihne v krátké době všechno. Takže pokud bych já měl něco dodat, byl by to jen můj další osobní pohled. Mohu jen konstatovat, že eh, Schengen eh, je opravdu základním kamenem úspěšnosti Evropské unie a málo kdy si dokážeme uvědomit, co všechno pro nás znamená. Není to jen obyčejný volný pohyb, týká se to eh, i rodin, ekonomiky, obchodu, turismu a absolutně běžného života. A je pravda, že současný stav Schengenu není ideální. Není takový, eh, jak jsme si ho vysnili, ale rozhodně je lepší než na začátku letošního roku. Sami vidíme, že se situace z minulého roku neopakuje, že nám po Evropě neproudí nekontrolované davy migrantů, eh, které nedokážeme přesně identifikovat a hrozby, kterým jsme čelili minulý rok, se v letošním roce neopakují. Co bylo příčinou toho stavu minulého roku, budeme asi analyzovat ještě velmi dlouho. Mnohokrát se vyskytly chyby. Kdyby byla dodržena všechna pravidla, která máme ustanovená, je pravděpodobné, že by situace byla jiná, ale před takovou výraznou změnou migračních toků, jaká se stala minulý rok, se patrně mnohým chybám vyhnout ani nedalo. Reakce byly potom různé. Různé postupy způsobily často ještě zhoršení této situace, ale ten prostor pro analýzu budou mít odborníci. Já osobně eh, mohu říci, že především politika eh, waving through eh, častokrát způsobila bezradnost a neschopnost reagovat na ten obrovský počet lidí, z nichž mnozí potřebovali pomoc, ale mnozí z nich dané situace pouze zneužili. Nakonec však se situace zlepšila a můžeme si tedy položit otázku, co způsobilo toto zlepšení situace. A e, já mohu konstatovat, že ho způsobilo především fungování evropských struktur, fungování evropských orgánů, spolupráce mezi jednotlivými zeměmi a e, následný výsledek. Možná někdo očekával, že to bude za dva týdny, možná někdo očekával, že to bude za měsíc. Já jsem velmi rád, že novou sezónu, která začala na začátku tohoto roku, se podařilo zvládnout daleko lépe. A myslím, že z pohledu toho, jak často bývá kritizována Evropská unie za svou těžkopádnost, tak v tomto případě ta flexibilita byla mnohem vyšší. A tady bych chtěl opravdu poděkovat za spolupráci eh, vašemu výboru především, ale i Evropskému parlamentu jako celku. Děkuji také komisi za to, že jsme byli schopni teď na závěr těchto snah eh, spustit novou agenturu pro ochranu hranic a pobřeží. což je výsledek, který si myslím, že um, není příliš předmětem úvah o problémech, které v Evropské unii vznikají. Takže za to vám patří dík, je to tvrdá práce, která nese výsledky. Můžeme říci, že důsledné střežení hranic, dohoda mezi Evropskou unii a Tureckem a zejména nová Evropská pobřežní a pohraniční stráž, to jsou věci, které stojí za zásadním zlepšením situace. Není to však ideální, musíme pokračovat dál. A tak, jak řekl Dimitris, návraty a důkladné plnění eh, dohod a spolupráce s třetími zeměmi, to jsou další kroky, které nás postaví do situace ještě výrazně lepší. Když hovoříme o tom, že Schengen je důležitý a i pro mě osobně je velmi důležitý, já jsem jeden z těch, kdo vyrůstali přímo u železné opony, kdo měl ten plot před očima, hrál u něj fotbal, učil se a dospíval. Já jsem s ním byl konfrontovan častěji, než by každý z nás chtěl. I proto ty hodnoty, které sdílíme teď, eh, těch si vážím nejen jako politik, ale i jako člověk, který měl možnost žít na opačné straně tohoto plotu. A proto je eh, důležité, abychom udělali vše pro to, aby hodnoty, abychom hodnoty, které teď vyznáváme, dokázali zachovat a zlepšovat. Jedna otázka, která nás samozřejmě bude v nejbližším období trápit, je otázka dočasných kontrol, které na vnitřních hranicích šengenského prostoru vidíme. Nemáme radost z toho, že existují, jsou důsledkem loňské krize, ale právě tak eh, jejich setrvání eh, musíme zvažovat po návrhu komise velmi důsledně. V některých případech můžeme říkat, že existují už jen z politických důvodů. Jejich skutečná existence není v některých případech nevyhnutelná a musíme sami svými kroky vytvořit opětovnou důvěru v Schengen, aby eh, tyto politické překážky už nevždy bezpečnostné, bezpečnostní jsme mohli odstranit a tak se vlastně vrátit zpět k Schengenu. Podle plánu, který navrhla komise a podle spolupráce mezi zeměmi. Jsou nové návrhy, někteří by rádi zpřísnili vnitřní kontroly, ale tady si musíme dávat velký pozor, protože to je vždycky začátek konce, e, ke kterému se určitě nechceme přiblížit. Ještě jednou vám děkuji za spolupráci a e, těším se na další týdny a měsíce, kdy dokážeme pohnout e, s Schengenem výrazně vpřed. Děkuji. Děkuji vám, eh, pane ministře. Já neustále opakuji, že naši dva řečníci musí jít, ale my jim musíme položit pár otázek. Eh, takže s vaším svolením já bych teď eh, dal prostor k pěti otázkám, ale prosím o velice stručné, výstižné otázky. Já dám slovo pěti kolegům ze seznamu. Nejprve pan Coelho a prosím velice stručně a potom požádám naše dva řečníky o odpovědi. Děkuji, Klode. Já bych nejprve chtěl poděkovat eh, panu komisaři a panu ministrovi za jejich přítomnost. Vím, že zítra máte Radu spravedlnosti a vnitra a proto si velice vážím toho, že jste dnes s námi. Eh, chtěl bych poděkovat komisaři Avramopoulosovi, eh, protože ta cestovní mapa zpět k Schengenu, kterou jste představili před šesti měsíci, je téměř eh, ideální. Problém je s mechanizmy přesídlování a znovu usídlování. Když se na to podívám řádek pořádku, tak všechny body vaší cestovní mapy e, jsou hotové, kromě e, relocation a resettlement, přesídlování a znovu usídlování, protože tady neexistuje solidarita. A když se podíváme na zavedení e, hraničních kontrol, tak to proběhlo nekoordinovaně. Má otázka zní, určitě máme dva problémy. Nesolidarita a nedostatek vzájemné důvěry. Co můžeme udělat, abychom tyto dva hlavní problémy vyřešili? Děkuji. Děkuji, pane Coelho. Tak já teď vezmu ty ostatní otázky. Vidím, že jsou stručné. Vezmeme tedy všech pět a potom budete moci odpovědět. Nejprve pan komisař. Paní Zipl právě odešla, já jsem jí chtěl dát slovo, ale já teď dám slovo panu Pavlovi. Děkuji, já budu hovořit německy. Nejprve eh, děkuji za to, že jste mezi nás dnes přišli do našeho výboru. Eh, já jsem poměrně zklamán tím, že pane komisaři a vy, eh, pane ministře, ve svých ve svých výrocích neřekli ani slovo o Rumunsku a Bulharsku. To jsou dvě země, které v Schengenu nejsou, přestože podle komise už od roku 2011 splňují podmínky. My jsme uh, už na, naposledy, když jsem se ptal pana komisaře, uh, jak to vypadá s eh, MZV, tak uh, jste řekli, že, že je to pouze jakési suflé. Jak to tedy vypadá zatím s tímto sufle? Potřebujeme nějaký e, extra mechanismus nebo ne? E, protože to MZV se využívá politicky k tomu, abychom nemohli do Schengenu. Naše práce je přitom poměrně dobrá. Když e, to srovnám s Maďarskem, tak máme Ukrajinu, máme Moldavsko, máme Černé moře na hranicích a tak dále. A jde to tím směrem, že mnozí říkají, že máme opravdu štěstí, že v Schengenu nejsme, protože jinak bychom také museli stavět plot mezi Rumunskem a Maďarskem. To není eh, fér vůči více než 30 milionům občanů. Děkuji. Dobře, otázka číslo 3. Judice Argentiny, prosím. Dobře, je vy jste žádala o slovo, jste na řečnickém seznamu. Dobře, tak budil Valero. Dobře, já bych se chtěla zeptat. Já jsem ze země, kde jsme uzavřeli hranice, ze Švédska. Dobře. No, my jsme ve Švédsku uzavřeli hranice. A jak dlouho si myslíte, že nám to bude dovoleno? mít hranice uzavřené. Já nechci, aby byly uzavřené, eh, já bych od vás chtěla slyšet, že to příliš dlouho povoleno nebude. Děkuji, Barbara Kudrická, paní předsedkyně, prosím. Děkuji. Nástroje Schengenu lze samozřejmě používat proaktivněji, ale to je na členských státech takže má otázka zní, jak povzbudit členské státy k tomu, aby vyměňovali e, informace mezi sebou a aby e, plnili databáze, zejména e, SIS, a jak posilovat spolupráci policejních orgánů. Chtěla bych se zeptat pana ministra na názor na zavedení systematických kontrol na letištích na vnějších hranicích Evropské unie. Posílilo by to bezpečnost a zabránilo by to efektivně zahraničním bojovníkům? A konečně, jsou letiště schopná zvládat tyto kontroly, anebo by měly mít výjimku z pravidel, protože by to mohlo mít negativní dopad na eh, dopravní toky? Děkuji všem za stručnost. Začnu tedy nejprve panem komisařem. Ano, já se pokusím být stejně stručný jako ty otázky. A pokud jde o ty kvóty, tu redistribuci uprchlíků, ano, po dlouhou dobu, bohužel, některé vlády vykázaly stejného ducha solidarity a odmítají implementovat politiku, kterou jsme všichni přijali v posledních dvou měsících se věci změnily. 1500 bylo redistribuováno do jiných států z Řecka a pokud budeme skutečně pracovat stejným tempem, tak se věci budou zlepšovat. Ale já vždycky hovořím upřímně, tak já jsem byl skutečně zklamán, protože jak jsem řekl, solidarita se neservíruje a la carte. Buď je někdo solidární, anebo není. A uprchlická migrační krize spochybnila tento základní princip naší společné odpovědnosti, solidarity při evropském projektu. A jak jsem řekla, situace se zlepšila a doufejme, Samozřejmě my vyvíjíme tlak a zároveň přesvědčujeme členské státy, aby na sebe vzali svůj díl odpovědnosti za tento citlivý problém. Takže číslo se zvýšilo. A teď k Bulharsku a Rumunsku. Vy říkáte, že jsme nezmínili tady tyto země. Ne, ale mohu vám říci velice jasně, obě země se musí stát součástí šengenského prostoru. Jak víte, to závisí na jednomyslném hlasování v radě. Takže na tom musíme pracovat. Komise, pokud se zeptáte komise, tak vám mohu říci, ta se domnívá, že obě země jsou připravené. A Bulharsko a Rumunsko mají naši plnou podporu pro to, aby se stali členy Schengenu. Teď otázka, jak se můžeme vrátit zase k normálu, k normálnímu Schengenu. Náš cíl, a na tom pracujeme v posledních měsících, abychom se vrátili do normálu co nejdříve, jak jsem řekl na začátku. Čekáme na údaje od členských států do října roku 2018 a samozřejmě situaci pak vyhodnotíme. Švédsko. Máte pravdu. Hranice jsou zavřené, ale také musíme i tu situaci chápat. Já jsem tam byl před třemi měsíci. Švédsko bylo jednou z prvních zemí, které podpořili naši migrační politiku, ale ve, velké krátké, ve velice krátké době Švédsko jaksi bylo zaplaveno. Proto vláda požádala o zavedení policejních kontrol na krátkou dobu a tak to tedy teď je. Jak víte, v těchto případech ta procedura je taková, že situaci vyhodnotíme, takže pokud budeme požádáni, abychom prodloužili pohraniční kontroly ve Švédsku, tak to vyhodnotíme, ale teď nemohu anticipovat, jaké bude rozhodnutí. Nevím, Jaké je ještě další otázky? Já myslím, že to bylo všech těch pět. Aha, bezpečnost, citlivá věc. Otázka, jak můžeme přesvědčit členské státy, aby spolupracovali a aby mezi sebou měli větší důvěru. Přesně tak. My také jsme udělali pokrok a dávám takový příklad. Ti, kteří se pokusili E, před týdnem o teroristické útoky v Německu, tak byli vystopováni a zatčeni. A víte proč? Právě protože teď existuje výměna informací. Ještě nejsme, kde bychom chtěli být. Koncepce bezpečnostní unie Julian King má na starosti bezpečnost a my jsme tady byli nedávno a tady jsme prezentovali tento projekt. A podle mé vlastní zkušenosti, vzhledem k faktu, že já v portfoliu mám také bezpečnost, tak vím, že tady existuje vakuum, pokud jde o důvěru. Proč? To je jednoduché členské státy si ty nejlepší spravodajské informace nechávají sami pro sebe, nechtějí je vyměňovat. Naším cílem je jejich výměna. A tady už jsme udělali určitý pokrok, ale věřte mi, že vzhledem k této velice nebezpečné situaci, tak všichni si v Evropě musí uvědomit, že pokud nebudeme spolupovat a nebudeme prohlubovat eh, spolupráci v duchu vzájemné důvěry, tak to efektivně nezvládneme. A kromě toho nikdy nezapomínejme, že to se dotýká základních práv. I bezpečnost našich občanů je přece jejich základní právo. Právo na bezpečnost. A my to děláme takto jsme na tom lépe než před dvěma lety. A v neposlední řadě připomínám, že ti, kteří se dopustili teroristických činů v Paříži, tak byli známí pachatelé v některých zemích, byly to známé osoby. Pokud v té době, před rokem a půl, kdyby byly bývaly si členské státy, vyměňovaly informace, tak to pachatele by byly byli vystupování a zatčení, K tomu však nedošlo. Takže my jsme se ponaučili a já doufám, že prohloubená spolupráce s, s dalšími iniciativami a koncepce bezpečnostní unie, že to bude e, prospěšné nám všem, pane Kaliňáku asi eh, řada otázek byla určena sice komisi, ale vy máte určitě také nějaké závěrečné poznámky k tomu. Já bych jenom doplnil pana komisaře, především v tom, že my jsme otevřeli tuto otázku na radě. Je to otázka, která souvisí s termínem, který jste zaslechli, a tomu se říká flexibilní solidarita. Především to vyplývá z toho, že ne všechny státy mají stejné možnosti a podmínky a především v migraci. Nejde o přírodní katastrofu. V přírodní katastrofě sdílíme víceméně stejné podmínky a umíme si eh, pomáhat podle stejných pravidel, ale v migraci jde o eh, živé osoby, o lidi eh, se představami, které mají a mají určitou představu, jak chtějí migrovat po Evropě. A to právě byl ten paradox na makedonské hranici, kdy migranti utíkali z členské země EU do nečlenské země EU. Z Řecka do Makedonie. A e, takže zájmem všech nebylo se dostat mimo dosah vojenského konfliktu, ale prostě dostat se do země, kterou si vybrali. A každá země musí přispět svým dílem, jako my máme třeba ten projekt s Rakouskem, kde kvůli přetlaku v Rakousku my jsme poskytli naše kapacity a za poslední rok eh, i když to číslo kvot je asi 800 lidí u nás, tak my jsme ubytovali více než 1200 syrských žadatelů o azyl. Každá země má šanci přispět svým způsobem, protože relokace, redistribuce nefunguje jenom kvůli vůli či nevůli členských zemí, ale protože někdy musíte akceptovat, že tady je i vlastní názor a vlastní názor člověka, lidské bytosti. To není přece statistické číslo. Ten má svoji představu a ne vždy ta jeho představa je totožná se představami úřadu. Jsem rád, že E, došlo pokroku, v každé zemi zde je neocenitelná práce komise, ale musíme přidat další možnosti, jak inovativně tuto solidaritu společně sdílet a jak všichni přispět k řešení situace. Jenom taková drobnost. 300 policistů sloužilo e, na, v zahraničí za poslední rok. Když to přepočtu v poměru obyvatel, tak z Německa by to muselo být pět tisíc policistů a takovou kapacitu poli- Německo nemá. To má jiné problémy. Přece my si umíme vždycky pomoci. My můžeme po- pomoci takto. My musíme vyvinout neporovnatelně větší penzum snahy, protože máme jiný typ ohrožení, jiný typ problémů, protože ten pohyb migrantů není podle nějakých statistických tabulek, ale podle toho, jak oni sami chtějí. A jsem rád, že zrovna dnes, s chodou okolností, eh, největším nebezpečím je, že přesně když budeme paušalizovat řešení problému, tento problém bohužel má hodně specifických rysů. Otázka Rumunsku, Rumunska, Bulharska, pan poslanec, pane poslanče, myslím, když se podíváte na eh, eh, moje eh, působení v radě od roku 2006, tak nenajdete nikoho, kdo více pléduje pro žádný překlad. Nedajte nikoho, kdo by více plédoval pro eh, to, že je nutné, aby Bulharsko a Rumunsko se staly součástí šengenského prostoru. You know, so I try in English maybe. Já se pokusím možná anglicky, to bude snažší. Takže několikrát, několikrát Slovensko přišlo s návrhem, že je absolutně nezbytné, aby Bulharsko a Rumunsko byly součástí šengenského prostoru, protože Řecko, to je eh, vlastně je tam teď osamoceno, je takové izolované geograficky a eh, když přistoupí Rumunsko a Bulharsko, tak to bude kompaktnější prostor. A eh, když my jsme začali naše předsednictví, tak jsme právě přišli s tímto návrhem. Je to nutné a já myslím, že půjdeme vpřed a Dimitris má pravdu, určitě velice brzy se dostaneme na konec tohoto procesu. Doufám, že to bude velice brzy. Takže to je aktuální téma. A poslední věc. Paní Kudrická. Hlavní hrozba je rutina když mluvíme o výměně informací. Několik informací, které si vyměňují zpravodajské služby mezi sebou, tak se prostě ztratí, vytratí nikdy. Žádná odpověď, žádná reakce. Jo. Jak tato, jak tyto údaje byly zpracovány, zdali to k něčemu vedlo. Před dvěma měsíci například z naší země jsme poslali informace do Dánska a tam zadrželi asi pět podezřelých osob velice brzy na to, takže co je nutné je, nejenom, nejde jenom o výměnu informací, ale jde o to, abychom měli určitý feedback, jak se s těmi informacemi náložili, zdali byly užitečné a k tomu potřebujeme společnou databázi, bychom si nejenom vyměňovali informaci, ale já bychom i věděli, jak ten druhý s těmi informacemi naložil. Protože já dostanu to je velice nebezpečné potom, aby ty, bychom nevěděli, ty informace se někam vytratily. Děkuji, pane Kaliňáku, děkuji za trpělivost, kolegové, za to, že jsme takto změnili program. Děkuji, pane komisaři, děkuji Belinda Pike z komise tady zůstane, když budete mít otázky. A Frontex taky. To je trochu něco jiného. Děkuji. So colleagues, we're going to move straight ahead. Kolegové, budeme pokračovat s programem. Uh, to Lina Vasiluta. Eh, kolegové, budeme pokračovat v programu. Je zde přítomna Lina Vysoliuta a e, její kolega, takže když dovolíte, budeme eh, po, eh, Pierre Guden, budeme pokračovat v programu a eh, podíváme se na studii politického oddělení, které prezentuje studii kontrol na vnitřních hranicích v šengenské oblasti. Je Schengen odolný krizím, takže vás vítám a dávám vám slovo děkuji za to, že jste nás pozvali, abychom prezentovali tuto studii. V první řadě bych chtěla říci, že ta studie je výsledkem společné práce několika eh, vědců, kteří se zabývají šengenskými eh, problémy. Já jsem koordinovala ten tým a eh, jsem zástupcem vedoucího think tanku na této studie. My jsme spolu s badateli si položili čtyři otázky. Za prvé, je systém řízení Schengenu odolný krizím? Je právní rámec Schengenu, eh, uplatňuje se efektivně eh, právní rámec Schengenu? Eh, třetí otázka, potřebujeme legislativní reformu? A nakonec, jak zajistíme efektivnější právní a demokratickou odpovědnost? Pokud jde o metodiku, kterou jsme použili, udělali jsme právní analýzu a politickou analýzu. Náš průzkum, který jsme dělali od stolu, se byl doplněn polostrukturovanými interview a studiem e, politických dokumentů e, a Eh, konzultacemi s agenturami Evropské unie. Podrobně jsme se podívali na notifikace členských států a nakonec jsme ověřili i eh, průběžné eh, výsledky z diskusí z zainteresovaných stran k roli občanské společnosti a jejich schopnosti hrát určitou roli. A podívejme se nyní trochu na historické pozadí toho, jak se vyvíjel šengenský systém. V roce 2011 byla ta aféra francouzsko-italská, arabské jaro, spousta lidí, která přicházela z Tuniska přes Itálii do Francie, Eh, Francie uzavřela vnitřní hranice a to způsobilo určité problémy v Evropské unii. A zde se dostáváme k tomu, že v šengenské zprávě se vyžaduje více Evropské unie v vozovkách. Evropský parlament také eh, žádal svou, eh, o svou roli po schválení libanonské smlouvy, pokud jde o monitorovací mechanismus a kontrolu Schengenu. A nová nový legislativní balíček nebo reforma legislativní v oblasti Schengenu v roce 2013 přinesla nové nástroje. Jednak kodex, eh, hraniční kodex Schengenu a který se zabývá zprávou vnitřních a vnějších hranic a objevují se zde i pravidla a výjimky toho, jak eh, je možné zavést vnitřní hranice. A eh, dalším eh, prvkem je zde mechanismus pro hodnocení a kontrolu Schengenu. A my v tomto výzkumu jsme se zaměřili především na vně, vnější hranice. Hlavní inovace eh, eh, v kodexu v pohraničním kodexu Schengenu je článek 29, kde se hovoří o možnosti uzavření E, hranic po dobu šesti, maximálně 6 měsíců. To je takové e, opatření poslední e, záchrany, takové nejzaší, které může být přijato. A na základě šengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu zde se z, in, z mezivládního rozhodování v radě tato a politického rozhodování posunulo čistě na politický přístup. E, nová reforma e, šengenské e, legislativu je taková, že komise to všechno řídí, že je zde větší odpovědnost, předkládají se zprávy ex post a dvouleté a Evropský parlament eh, si stěžuje na eh, nedostatek praktického přístupu k informacím. To je eh, samozřejmě velká výzva pro současnou situaci, aby se Eh, byl přístup k těmito informací. Eh, máme eh, takové příběhy poslanců, kteří šli do tajné komory a snažili se najít jehlu v kutce sena. A jak už vysvětli i kolegové z generálního ředitelství vnitro, roku 2015 byl výjimečný, pokud jde o situace, protože spousta lidí, kteří hledali mezinárodní ochranu, eh, přišlo do Evropy. Hovoří se o tom jako o uprchlické krizi a to samozřejmě mělo vliv na kontrolu vnitřních hranic a eh, viděli jsme limity společného eh, azylového systému a imigračního systému v Evropské unii. Takže naše klíčová zjištění jsou tato. Formálně členské státy plnily pravidla Schengenu a Schengenského pohraničního eh, kodexu a eh, pod, mm, předkládali notifikace, eh, přesto nerespektovali Schengen. Eh, v tom smyslu, že nepo, nedá, nepředkládali odůvodnění, které by se týkalo přiměřenosti a potřeby opatření. A to, je, má pravděpodobně, to znamená, že pravděpodobný dopad na volný pohyb občanů se v těch hodnoceních neobjevoval a to způsobilo také eh, velké problémy v členských státech, které nechápali, o čem se hovoří. Hovoříme o migrantech nebo o žadatelích o azyl, protože to je základní otázka, jaké postupy budeme používat. Bude to šengenský systém azylu a nebo šengenský pohraniční eh, eh, kodex. A šengenský monitorovací a hodnotící mechanismus je zdrojem informací pro e, uplatnění článku 29 šengenského e, pohraničního kodexu. V roce 2015 ovšem situace změnila, kdy byla e, mise do Řecka jednostraná, která posloužila komisi a radě jako argument pro eh, uplatnění článku 29. Eh, my jsme v květnu byli přitom v situaci, která byla úplně jiná. Bylo eh, málo lidí, kteří, by, kteří přicházeli, málo lidí požádalo o azyl takže eh, naše zjištění je takové, že článek 29 byl uplatněn spíše na základě strachu ze sekundárních pohybů, než na základě hm, opravdové skutečné situace. Také jsme zjistili, že mezi členskými státy, které ne, eh, neměly eh, nebo nezavedly systémy týkající se vnitřních hranic a jejich kontrol, eh, takže nevěděli přesně, jaký je rozdíl mezi, poli, mezi při, pohraniční kontrolou a, nebo hraniční kontrolou a policejní kontrolou. A došlo k tomu, že policejní kontrola byla stále častější i v hraničních oblastech. A kromě toho e, jsme získali informace, že žadatelé o azyl e, byli považováni za nelegální imigranty jenom proto, aby se odůvodnili, e, odůvodnili hraniční kontroly. Někteří byli Eh, je registrováni v systému SIS a žadatelé o azyl v systému eh, Eurodac E, což, způsob, což je podstatný rozdíl. Takže naše závěry jsou následující. Nepotřebujeme žádnou legislativní reformu, protože šengenský systém je, může být, je plně funkční, ale potřebujeme e, ho lépe implementovat v současném legislativním rámci. Komise e, musí hrát svou roli a být strážcem zákonů koná a plnění smluv a členské státy musí využít svou pravomoc k zajištění lepší demokratické odpovědnosti. A proto předkládáme následující doporučení. V první řadě komise musí provádět eh, přísně eh, test eh, přiměřenosti, pokud jde o hraniční kontroly protože jde e, o hlavní právo, e, kterým je volný pohyb osob. A Evropský parlament zí, má získat praktický přístup k informacím. Rovněž si myslíme, že je potřeba oddělený mechanismus hodnocení v oblasti e, azylu. A e, je potřeba taky, aby bylo určité vodítko nebo pokyny Evropské unie ke kontrolám e, policejním na vnitřních hranicích, které se budou provádět v hraničních oblastech, tak, aby nebyly zne- nadužívány. A e, kromě toho studie o Eh, použití systému SIS a databází. Samozřejmě eh, sem patří agentura pro základní práva a nezávislá eh, občanská společnost bude sloužit jako jakýsi stínový článek zde. Děkuji vám za pozornost, čekám na vaše otázky, děkuji vám za prezentaci i za studii a nyní přejdeme hned k druhé studii, která se e, týká výzkumu v oblasti ne-Schengenu, e, kterou se zabýval Pierre Guden. Máte 10 minut, prosím. Oh, so you're introducing it and then Professor Pierce... Um... Tak vy uděláte úvod a potom profesor Pierce. Takže napřed úvod a potom profesor Pierce. No, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Pár slov úvodem obecně nejprve, abych připomněl, že eh, do, až do nedávna Schengen v podstatě je jeden z hlavních úspěchů evropské integrace, poněvadž konkrétně usnadňoval volný pohyb osob, služeb a zboží. Ale bezprecedentní eh, příval uprchlíků za poslední roky poukázal na velké vakuum, které máme v naší azylové politice, v migrační politice a v politice kontroly externích hranic. A toto vakuum, stejně jako obavy z bezpečností, to vedlo k tomu, že několik členských států Schengenu, které dočasně opět zavedly v souladu se e, smlouvami kontroly na národních hranicích. A v tomto kontextu koordinátoři výboru Libe požádali eh, Evropský institut parlamentních rešerší, aby vytvořil analýzu eh, případných nákladů spojených s těmito kontrolami. Studie, kterou vám dnes předkládáme, má za cíl reagovat na, dva, na dvě hlavní otázky. Za prvé, jaké by byly ekonomické, nebo jaké jsou ekonomické, sociální a politické náklady na znovu zavedení kontrol na šengenských hranicích? Za druhé, jaké jsou potenciální výhody eh, koordinovaného postupu v EU? Eh, a takže eh, my jsme tedy k tomu vytvořili studii a zde máme zástupce z, z institutu RAND Europe, která provedla analýzu a potom i výbor IMCO také požádal o analýzu o e, dopadech na jednotný trh, jaký dopad budou mít tyto kontroly na jednotný trh. Takže my jsme již vytvořili studie a přišli jsme se třemi scénáři. První scénář vychází z toho, že na dva roky se pozastaví Schengen v pěti zemích, které zatím zavedly opět kontroly na hranicích. Scénář číslo dva ten vychází z toho, že na dva roky se pozastaví šenkenský systém eh, v jeho celistvosti. To znamená, že by se zavedly kontroly na hranicích ve všech zemích Schengenu. A scénář tři ten pracuje s pozastavením na dobu neurčitou ve všech členských státech, tedy všude. Takže my jsme vyhodnotili ekonomické náklady spojené se těmito scénáři. Já vám řeknu hlavní výsledky. Takže pokud jde o scénář číslo jedna, to znamená, na dva roky by se pozastavil systém v pěti zemích, kdybychom vyšli z hypotézy, že je velice málo e, pravděpodobné, že by se opět eh, Eh, tedy eh, zavedli eh, nové pranční přechody, že by se museli najímat noví pracovníci, že by se museli nakupovat, nakupovat nový materiál. Takže 211 milionů euro, to jsou naše náklady, kterým jsme došli. Pokud je o scénář 2, to znamená pozastavení a dva roky ve všech zemích šengenského prostoru, takže v tom prvním to bylo 211 milionů a tady my jsme vycházeli tedy ze stejných předpokladů, akorát, že to bude ve všech státech na dva roky, tak ty náklady by byly mezi 4,4 a 7,4 miliardami euro, to by byly ekonomické náklady. A scénář číslo 3, to znamená permanentní znovu zavedení na, kontrol na hranicích, což by znamenalo i fixní náklady navíc, to znamená znovu vytvoření infrastruktury, noví pracovníci by byli najmuti takto. Tam ty naše eh, eh, náklady odhadnuté jsou 20 miliard na fix fixní náklady, tedy ty investice 2,4 miliardy na provozní náklady, což koresponduje 0,02 HDP šengenské zóny. Tato Zpráva dále hovoří o sociálních nákladech, které jsou spojeny s, eh, eh, s tímto, to znamená třeba justiční spolupráce, E, potom e, větší množství zabavených drog na hranicích, e, tedy to má, to s tím jsou spojené další náklady a další záležitosti. A pokud je o politický dopad, naše analýza hovoří o tom, že asi zde nedošlo k nějaké větší důvěře, která by se zvýšila po rozšíření Schengenu. Naopak, spíše ta důvěra byla podkopána Mm, protože mají za to, že Evropa není schopna efektivně bojovat proti přílivu uprchlíků. To naše doporučení je tedy Především vytvořit znovu důvěru mezi členskými státy a důvěru občanů ve schopnost EU bojovat proti mm, problémům, na které poukázal, poukázal příliv uprchlíků. Dále je třeba, aby Unie se koordinovala, aby se zvýšila solidarita a lepší spolupráce mezi orgány členských států a dále třeba změnit stávající rámec řízení Schengenu a vycházet ze zkušeností těch pěti států, které znovu zavedly kontroly na hranicích, tedy od. Eh, zde bych chtěl eh, dát slovo panu profesorovi Pilsovi, který pohovoří dále. Děkuji. Děkuji vám, já vždycky eh, jsem rád chodím a je mi ctí představit vám studii Rand Europe na toto velice důležité téma. Já jsem se přímo nepodílel na té studii, takže teď spíše vám nabídnu svůj osobní názor na to téma, kterým se ta studie zabývá. V podstatě ta studie se zabývá e, příležitostmi a zisky plynoucími ze společných akcí na evropské úrovni. Tím, e, jak lze Schengen reformovat, a jak bude patrně v budoucnu reformován, aby byly odstraněny zdroje obav, které vedly k tomu, že několik členských států znovu zavedly kontrolu na vnitřních hranicích. Studie se také snaží identifikovat oblasti, kde bychom mohli očekávat prospěch z další evropské integrace, tedy jaké budou pozitivní dopady eh, přijetí těchto opatření, eh, o kterých eh, již hovořila komise tato prezentace se zakládá na eh, dokumentu od Rand Europe, který byl použit jako podklad pro zprávu o ceně Evropy, eh, o které nyní hovoříme. Cíle studie eh, Rand Europe jsou zkoumat ekonomické, sociální a politické náklady znovu zavedení hraničních kontrol na vnitřních hranicích mezi šengenskými zeměmi a také se studie snaží vyhodnotit případné zisky z dalších evropských akcí v rámci Schengenu, ale také z některých témat, která nejsou přímo součástí Schengenu jako takového. Takže abychom si položili tu otázku, jaké jsou případné zisky z dalších koordinovaných akcí? Tady na dalším slajdu vidíme čtyři různé oblasti, které zpráva zkoumá. Zlepšení vymáhání stávajícího AKI. Pak tu máme otázku, zda šengenský informační systém by měl mít další možnosti využití a další funkce. Co dělat se stávajícím evaluačním systémem? Co dělat s vývojem další verze Frontexu, která byla nedávno spuštěna? jakým způsobem eh, uzavírat nebo utěsňovat díry ve spolupráci mezi soudními a policejními orgány a jak zreformovat dublinský systém a spolupráci s transitními zeměmi. Když si to vezmeme postupně na dalším slajdu, tak rámec řízení Schengenu. Tady máme několik problémů, které už byly zmíněny. Pan komisař hovořil o hodnocení šengenského informačního systému do konce tohoto roku, tak jak to stanovuje legislativa. To by mohla být příležitost pro to, abychom tento systém změnili tak, aby se do něj schromažďovalo více informací. Z mého pohledu, čistě osobního, bych si dovolil spochybnit, že je potřeba do šengenského informačního systému příliš mnoho přidávat informaci o e, nepravidelných migrantech, zejména proto, že návrh Eurodaku už řeší mnoho e, otázek týkajících se e, nepravidelné migrace, takže možná není nutné, aby šengenský systém dělal o mnoho více, než nyní dělá. Co by tedy eh, tvořilo přidanou hodnotu eh, oproti reformě Eurodaku? To záleží na tom, zda reforma Eurodaku proběhne tak, jak to navrhuje komise. Samozřejmě jsou tu určité otázky eh, od nákladů, eh, ochrany osobních údajů a eh, nutnosti některých velkých návrhů komise. Tady je zapotřebí tyto dva vývoje vnímat paralelně, tak aby byly co nejkonzistentnější a zároveň proporcionální. Souhlasím se zprávou, že není příliš zapotřebí úplně rušit rámec řízení Schengenu, přestože jak jiní řečníci už poznamenali, zazněly, patrně bude nutné, aby Evropský parlament měl k dispozici více informací o tom, proč považovali státy za nutné znovu zavést hraniční kontroly, protože ne všechna kritéria byla naplněna. Dopad těchto kroků eh, bude patrně omezený, říká zpráva kroků v rámci reformy SIS. Tady lze sdílet více informací o osobách podezřelých z terorismu. To jsou ustanovení, která už existují, využívají se, až do nedávna se příliš nevyužívalo, ale kdyby byla využívána dříve, tak by to mělo pozitivní dopad v podobě zabránění některým teroristickým útokům. Nad čímž je užitečné se zamyslet. Dále, vně, kontrola vnějších hranic. Jsou tu, jak zpráva poukazuje, určitá omezení ohledně e, nové verze Frontexu, pokud tomu stále budeme říkat Frontex, protože se spoléhá na e, síly členských států. Tato agentura by mohla dělat více s vlastním rozpočtem a s, vlastním, s vlastní kapacitou. Členské státy mají ještě dodatečné povinnosti, které dříve neměly a samozřejmě to nařízení e, platí pouze sedm dní, takže zatím ještě nemůžeme mít příliš jistotu debatu ohledně toho, jaký bude jeho dopad. Silnější kontroly na vnějších hranicích by patrně mohly být do jisté míry efektivní, zejména ve spojitosti s reformou eh, směrnice o boji proti terorismu, která se mimo jiné zaměřuje na zahraniční eh, bojov, cestující bojovníky to jsou věci, u kterých očekávám, že v nejbližších týdnech Rada a parlament dospějí ke schodě. A bude zajímavé, jak bude vypadat jejich spolupráce. Musíme mít samozřejmě na paměti eh, lidská práva, abychom jaksi své volně neidentifikovali někoho jako teroristu na základě obecných kritérií pro hodnocení eh, rizika. Eh, je možné například často cestovat na Střední východ, protože je někdo humanitární pracovník. To je jeden z mnoha důvodů. A potom si myslím, že je velice pravděpodobné, že bude dohodnuta legislativa o systému vstup-výstup, zejména na úrovni rady, kde už probíhá mnoho práce. A ohledně toho je zase potřeba si klást otázky. Něco ta zpráva nedělá. Zpráva e, neskoumá dopad, protože na to je příliš brzo, neskoumá dopad Brexitu protože samozřejmě Brexit patrně bude znamenat celou řadu dalších neevropských migrantů, kteří budou eh, spadat do šengenského informačního systému a budou to britští občané. Protože britská vláda říká, že svobodný pohyb osob nebude pokračovat mezi Británií a šengenským prostorem. Což znamená další dodatečné náklady na obou stranách, což je potřeba započítat do úvah pokud nevznikne nějaká speciální dohoda, eh, která bude výjímat Spojené království ze systému vstup-výstup, až tento bude platit. Je tedy možné, že taková speciální dohoda vznikne, ale nemyslím si, že by pro ně bylo příliš velké nadšení. To je tedy samozřejmě téma, eh, které váš výbor bude zkoumat v následujících letech ale dopad eh, Brexitu bude jeden eh, jednoznačný velký, a to náklady. Náklady na straně Evropské unie v podobě víz a hraničních kontrol. Dále, policejní a soudní spolupráce. Zpráva eh, naznačuje, že patrně dojde k pozitivnímu dopadu v podobě posílené spolupráce trestně právní a policejní jak už jsem říkal, právě šengenský informační systém poskytuje nejlepší krátkodobé možnosti dodatečné výměny informací a posílení spolupráce mezi policejními a soudními orgány. Mohou také být využívány otisky prstů mnohem více ve stávajícím systému, respektive již brzo budou moci být, což je užitečné pro identifikaci podezřelých. Samozřejmě při naplňování předpisů pro ochranu osobních údajů. A konečně azyl a migrace. Tady panují určité obavy, které chovám, chovají především nevládní organizace a ty se týkají celé řady návrhů komise o Dublinu. Jsou to návrhy zejména ty, které kladou prioritu na navracení lidí do Turecka a dávají, staví to před eh, rodinné ohledy. Momentálně Dublin požaduje, aby členové rodin byli slučováni, což v praxi se neděje příliš rychle, a to ani u zranitelných malých dětí. Neděje se to příliš rychle eh, v praxi, tak jak by to mělo na evropské úrovni nebo národních úrovních e, tomu nebyla věnována taková pozornost, jako mohla být. A komise nyní chce dát prioritu, dát přednost bezpečným třetím zemím před e, slučováním rodin. E, podle mého názoru jediné, jediné bezpečné místo pro dítě je u rodičů a tak dále. Pro manžela je to u manželky a ne, aby je dělilo několik zemí. S tím tedy mám problém a myslím si, že toto eh, bude určitá výzva. Může se eh, může se situace zlepšit eh, ohledně lidských práv bez demokratické zodpovědnosti. Tady si myslím, že je potřeba ještě proskoumat otázky eh, odpovědnosti a otázky lidských práv. Vzpomeňme si, že v Afghánistánu mnoho lidí úspěšně zažádalo o azyl a těžko si tedy představit dohodu mezi EU a Afganistánem o navracení většího množství lidí. Pak ještě několik dalších poznámek ohledně proveditelnosti a politické přijatelnosti. Do toho samozřejmě spadá e, systém cestovních povolení, e, který komise přislíbila. Pak je to otázka časového horizontu. Jak víme, tak systém vízových informací je technicky složitý a nejen trvá o něm vyjednávat, ale zároveň e, se s ním pojí technické problémy, budou se pojít nadále mnoho nákladů a zdrojů. A ne všechny tyto možnosti eh, jsou nutnou podmínkou pro normální fungování Schengenu. Tím se vrátím k otázce šasování a nákladů, protože eh, potrvá uh, určitou dobu, než bude fungovat systém cestovních povolení, který patrně bude platit i pro Spojené království a systém vstup-výstup. A čekat na to by nás dostalo až za to dvouleté maximum, uh, po které je možné znovu zavést hraniční kontroly. Někdo se to ptal zcela správně, musíme vůbec v listopadu zavádět obnovené hraniční kontroly na dalších šest měsíců, uh, takže v podstatě ten záměr je čekat do reformy Dublinu, kdy bude všechno hotové. Tento záměr je ale e, pochybný. Je potřeba si klást otázku, zda vzhledem k tomu, že byla uzavřena balkánská trasa, vzhledem k dohodě e, Evropské unie a Turecka, zda je opravdu e, nutné, aby dále platilo toto pozastavení Schengenu v některých zemích a jestli bychom neměli spíše se soustředit na to, aby začala fungovat relokace z Řecka, počínaje členy rodin a zranitelnými osobami, než abychom hledali výjimky výmluvy, proč by mělo pokračovat eh, opětovné zavedení hraničních kontrol. Tak já doufám, že to, byly, že to byly užitečné poznámky, je to velice dobrá zpráva. Pokud jste ji nečetli, tak je to skvělý příspěvek do debaty o problémech, o kterých všichni musíme diskutovat. Děkuji vám. Děkuji, pane profesore Pírsi. Kolegové, jistě eh, víte, že pan profesor velice pozorně sleduje dění v našem výboru a eh, byly velice zajímavé poznámky. Přihlásili se mi tři kolegové, kteří postupně přicházejí a odcházejí. Mám tu pana Coelia, paní Koradilt a paní Wienberry. Ještě někdo další si chce vzít slovo? Pouze tyto tři kolegové všichni už jsou unavení, pan Depre nám usnul, já jsem poměrně unavený. To je zkrátka už takové odpoledne s britským počasím, co se dá dělat. Tak, eh, pane Coelho, pozvedněte nám náladu. Děkuji, pane předsedo. Já nemám tolik otázek, ale chtěl bych poděkovat oběma zpravodajům Eh, za zprávu o ceně Schengenu. Eh, pan komisař řekl před několika minutami, že Schengen považujeme za jeden z největších úspěchů. Je ale dobré být schopni identifikovat, jaká by byla cena Schengenu, protože kdybychom zničili Schengen, tak bychom nejen zničili jeden z největších úspěchů evropského projektu, ale zároveň bychom poškodili eh, naši cestu k ekonomickému růstu a pracovním místům. Ekonomická cena Nešengenu eh, je naprosto neuvěřitelná a nevyčíslitelná. Pane profesore Pírsi, vy jste řekl, že musíme zlepšit eh, vymáhání Schengenu. Já s tím souhlasím a ptám se pouze, jak to můžeme udělat prostřednictvím řízení pro porušení předpisů ze strany komise, anebo máme ještě další nástroje, eh, kterými bychom mohli vymáhat Schengen? Pokud jde o tu první studii, jestli je Schengen odolný vůči krizím, tak eh, já musím říci, že naprosto souhlasím s těmi čtyřmi hlavními závěry. Eh, není potřeba dělat legislativní reformu, potřebujeme lepší implementaci, to rozhodně. Potřebujeme aby komise hrála svou úlohu jakožto strážkyně smluv a na evropské úrovni potřebujeme více demokratické odpovědnosti a přístupu k informacím. A jak říkal předseda Claude Moraes na začátku tohoto slyšení, výbor Libe už přijal rozhodnutí, které by toto mělo poskytnout. Já si nejsem úplně jistý ohledně toho, co píšete o kontrolách v pohraničních oblastech. Je to asi technicky možné provádět policejní kontroly v pohraničních oblastech, přestože souhlasím, že tady existuje šedá zóna a je potřeba jak si si uvědomovat, co je co. Každopádně ale souhlasím s převážnou většinou vašich závěrů a s vašimi doporučeními. Děkuji. Děkuji, Karlosi. Anna Maria Koraca Bild. Děkuji. Eh, mě tato debata naopak probudila, protože si myslím, že je více než nutná a že je na ní pravý čas, protože my jinak upadáme do rutiny. Schengen a volný pohyb, což je uhelný kámen úspěšné Evropy, který je nutný a eh, co, který je vlastně známkou éry svobody a spravedlnosti, eh, a tato dimenze nyní zcela jaksi vymizela ze scény, tak ten Schengen se stává nástrojem na řízení migrace a je zneužíván jako nástroj na uh, řízení migrace. Podle mého názoru uh, je zcela správné, že jsme dali členským státům možnost nouzového mechanismu, ale zapomněli jsme, že to mělo být e, dočasná uh, Eh, do, dočasné opatření, poslední řešení, a které by nemělo být spouštěno kvůli migrantům. Mělo to být spouštěno kvůli problémům veřejné bezpečnosti. Zdá se také, že upadáme do debaty o extrémní pravici, kdy migranti eh, se stávají ohrožením veřejné bezpečnosti, což podle mého názoru je nepřijatelné. Já jsem se účastnila eh, mise Libe do Jižního Švédska, abych se podívala, jak funguje Schengen na Resundském mostě, to bylo to před dvěma týdny. Je to velice eh, speciální situace. Dánsko a Švédsko je tam opravdu velice propojené. Eh, já jsem v IMKU iniciovala zprávu o ceně Schengenu. Podle mě je velice důležité, abychom hovořili o Schengenu nejen v souvislosti s migranty, ale také v souvislosti s tím, jaký má dopad na životy lidí. A já, i když jsem znala situaci v Jižním Švédsku, byla jsem absolutně šokovaná tím, kolik lidí přišlo o práci, kolik lidí nemůže dojíždět do práce, kolik lidí nemůže vyzvedávat děti eh, ve školách a ve školkách. Opravdu eh, kromě toho, co jste tak dobře zdokumentovali, má to obrovský ekonomický dopad. Plynou z toho ekonomické ztráty, které jsou obrovské. Já si beru tenhle příklad, protože to je eh, zážitek z mise Libe a já o tom něco vím jako švédská poslankyně. Podobné je to ale určitě i v dalších oblastech Evropy. Tento aspekt tyto ztráty, tento dopad na každodenní život lidí, to se jaksi úplně ztratilo v překladu. A mě by zajímalo, jak toto můžeme vrátit. Země jako Švédsko je zcela pro všemi deseti pro svobodu pohybu a kvůli neodpovědnosti členských států ohledně migrace a kvůli tomu, že bohužel nemáme úplnou kontrolu nad vnější hranicí, což je podmínka pro e, volný pohyb v Schengenu a protože nemáme úplnou interoperabilitu e, systému SIS, bych e, řekla, že to je, Samozřejmě to se opakuje neustále ve výboru Libe, že musíme spolupracovat s Tureckem, protože Turecko ví všechno o lidech, kteří přicházejí do Evropy. Tak proč nevyužíváme tyto drahocené informace? Proč tak nezjišťujeme, kdo přichází do Evropy? A dále na švédsko-dánském příkladě můžu říci, že Švédsko naprosto katastrofálně spolupracuje s Dánskem. To jsou dvě skandinávské země, kterým se nepovedlo e, efektivně kontrolovat e, občanky a e, pasy mezi Kodaní a Malmö se to kontroluje dvakrát dvěma různými eh, příslušníky dvou různých stráží. A já bych se tedy ptala, eh, jak můžeme rozšířit možnosti hodnocení toho, co členské státy dělají. Co hodla komise dělat teď po více než roce od doby, kdy členské státy používají toto opatření a za třetí. Co může komise dělat více proto, aby členské státy přeshraničně spolupracovaly a aby jejich spolupráce byla co nejefektivnější a aby efektivněji spolupracovaly policejní složky. A ještě poslední otázka k tomu, co říkala paní Vosiliute a co je velice důležité. On panují eh, zmatky ohledně toho, co je eh, migrant, co je Schengen a co je azyl a co je azylový kodex. Teď se posílají zpátky nedoprovázené děti na základě pozastavení šengenského kodexu. Je to vůbec správné a možné? A co s tím komise dělá? Děkuji. Děkuji, to bylo velice hezky řečeno. Já, možná Belinda Pike by si chtěla vzít slovo a zareagovat na tento bod, anebo možná už u toho příštího bloku. Ne, já teď ještě vezmu posledního řečníka a potom pa- pamatujete si tu otázku, protože jste mohla poslouchat otázky, když tady ještě byl komisař, který teď odešel. Paní Windery, prosím. Děkuji vám za slovo a děkuji za vaše informace. Já bych eh, chtěla začít tím posledním, co jsem slyšela na tom panelu o nákladech. O nákladech zavádění eh, hraničních kontrol v dlouhodobém a krátkodobém horizontu. Eh, tuto otázku bychom mohli položit i naopak. Jaké by náklady mělo, kdybychom neměli hraniční kontroly? Kdybychom do kořán otevřeli dveře. Už to někdo spočítal? I takhle se to dá brát ve Švédsku e, naprosto nemáme na to prostředky. A takže až v poslední vteřině e, jsme jaksi e, zavedli hraniční kontroly. Bylo to tak špatné ve Švédsku, že jsme budovali stanové tábory pro ty spousty lidí, kteří přicházeli. Máme tedy radost, že jsme dostali jaksi čas na oddech. A teď přicházejí ty opravdové problémy, až všichni výjdou z těch asilových zařízení a asilových ubytoven. Protože těch ubytoven hotoven je málo, oni nejsou a nás bude čekat další výzva 12. listopadu, přesně za měsíc. A co se tam stane, nevíme, jestli si budeme moci uchovat hraniční kontroly, protože o tom rozhodne EU. EU rozhodne o tom, jestli Švédsko bude smět mít hraniční kontroly nebo ne, což je podle mého názoru strašné. Slyšeli jsme také, že uh, vznikají spoždění při pendlování mezi Švédskem a Dánskem. Ano, to je pravda, uh, to je určitě pravda, ale uh, jak říkám, i když jsme jeli do Štrasburku, tak eh, byly fronty, museli jsme ukazovat pasy a tak dále. Ale to je pravda, ale já to nevidím jako nějaký velký problém. Já to naopak vidím jako něco, co mě ubezpečuje, co je bezpečnostní opatření, které by mělo trvat, dokud bude potřeba. Otázka další eh, jak zjistíme, co se stane po 12. listopadu. To by mě opravdu nesmírně zajímalo, protože eh, Cílem eh, té cesty do Jižního Švédska eh, bylo právě ukázat, že polici, policisté nemohou nijak plánovat, když vůbec nevědí, co po 12. listopadu bude. A potom ještě eh, rychlá otázka k ochraně vnějších hranic tak eh, tady bylo, eh, to bylo posíleno o tisíc eh, příslušníků, o drony a tak dále, ale zase, jakou funkci to má mít jinou, než odebírat otisky prstů? Když se podíváme na ten starý Frontex, tak o co víc přesně oni budou dělat? A zvlášť teď, když k nám proudí lidé z Libie i z Egypta, tak co vlastně bude s novým Frontexem jinak? Děkuji. Okay, um, we're running... Uh, Už nemáme čas, takže eh, odpovědi. Uh, vyberte si něco z toho, na co budete odpovědět, odpovídat. A potom ještě dáme slovo komisi také. Kdo z vás by začal? div, eh, vidíme, že zde máme jiné politiky. Paní Bosiliote, začnete? Ano, začnu tou poslední otázkou. Eh, eh, děkuji. My oceňujeme Eh, švédské úřady a to jejich úsilí, aby nějakým způsobem vyřešili a dali ubytování žadatelům o azyl. Ale je tady otázka prostoru pro eh, dýchání a pro život, protože když eh, překročíme toto, tak vidíme, že potřebujeme plně funkční evropský azylový systém. Proto používá, máme různá opatření. Hovoříme o notifikacích jako takových. E, to používá i Brit, e, švédské úřady. E, dále z bezpečností jsou zde bezpečnostní důvody ještě, kdy se zdůrazňuje humanitární ochrana osob a o nemožnosti zachovat bezpečnost úplně. Hovoří se o reakci Turecka o uzavření balkánské cesty a Švédsko plus dalších pět států pokračují v eh, kontrolách vnitřních hranic a eh, překračují tedy ten článek 28, eh, kdy je to Eh, krátkodobé a eh, používají článek 27. A teď, když už eh, žadatelé o azyl nebo migranti nepřicházejí, uplatňuje se článek 29. Takže zde vidíme, že z důvodu bezpečnosti spíš můžeme hovořit o Francii a Maltě. Tam jsme analyzovali otázky toho, zda Eh, opatření na hranicích jsou správnou reakcí na krizi eh, terorismu a zda eh, přispěje k, ke rozbití teroristických sítí a také jsme se zaměřili na přiměřenost těchto opatření. Další otázky týkající se migrujících dětí, zda ty děti byly ponechány sami Správně jste říkala, že nejtíživější je právě tato záležitost a je zcela jasné, že členské státy se obávají sekundárního pohybu eh, těch legálních migrantů, eh, těch, kteří a, a žadatelů o azyl z jedné země do druhé. Takže eh, na toto by se měl zaměřit společný asilový systém Evropské unie. Diskutuje se stále více o tom, jak by měl být eh, přetvořen eh, dublinský systém a asilový systém. A nakonec bych chtěla poděkovat panu Kojovi za to, že s námi souhlasí a za eh, komentář týkající se policejních kontrol ve vztahu k pohraničním kontrolám. Situace je taková, že policejní kontroly jsou kontroly na místě na základě informací nebo zpravodajských informací, které se, jsou, se nově obdrží, rozdíl od pohraničních kontrol, které jsou stabilní stále policie, někde se trvává v pohraničních oblastech a kontroluje mm, migranty eh, za účelem získání eh, azylu. A otázka je tedy to, abychom zjistili, jak se tyto pohraniční policejní kontroly realizují v praxi. A my jsme vyzvali Evropský parlament, aby se ujal své role a sympatizujeme s vámi, pokud jde o tu rychlou agendu. Zda opravdu by měl být, měla být nějaká tajná místnost, a kde by se měly eh, dávat k dispozici informace o eh, misi do Řecka a eh, tajné informace. Takže vám děkuji za vaši práci a za kontrolu demokracie. E, děkuji vám, paní Vysolílte. Steve má slovo. E, děkuji. Já se zaměřím na otázku těch obecných nákladů. Samozřejmě máme, e, dohodnotili jsme přímé ekonomické doklady, pak, e, e, do, náklady, pak jsou zde také sociální náklady, o těch taky můžeme hovořit velmi obecně. Lidé, kteří se setkají se svými rodinnými příslušníky, mohou dělat svou práci. Dále jde o náklady přesunu svých eh, zaměstnání nebo to, toho svého podnikání. Toto všechno jsou jednotlivé náklady, na které se můžeme zaměřit loni, ale jsme byli ve zvláštní situaci, protože čísla příchozích byla podstatně letos menší než v roce 2015. Teď hovořím o číslech, které máme z léta. Eh, každopádně se o tom dá diskutovat, eh, se o přesných číslech dá přesně diskutovat diskutovat, ale zcela jasné je, že ta čísla jsou mnohem menší. Byla zavřena balkánská cesta a Dánsko a Švédsko je v situaci, Eh, pří, eh, pří, příhodnější než loni, mají vlastně opa, opevněnou eh, hranici. Hovořil se přitom jenom o Maďarsko, Maďarsku. Tato fakta se teď změnila a je třeba to vzít v úvahu, protože už nehovoříme o tom, co se dělo před rokem, ale hovoříme o tom, co se děje teď a bude se dít do listopadu. A když se podíváme na to, jak se k tomu staví úřady ve Švédsku a v jiných zemích a o tom, jak mají odůvodnit ta svá opatření za pár eh, týdnů, eh, tak eh, uvidíme, jak to bude. Každopádně můžu naznačit, co chce komise, každopádně členské státy by měly poskytnout odůvodnění eh, pro eh, tato eh, opatření, když vezmeme v úvahu, že nepřichází zdaleka tolik lidí do Evropské unie, kolik jich přicházelo loni. Změnila se určité zákony, například byla vytvořena pohraniční a pobřežní stráž, Kromě toho jsou policejní kontroly eh, na hranicích nebo v pohraničních oblastech. Je zde spousta faktorů, které přispěly eh, k tomu, že teď nemusí pokračovat ty hraniční kontroly v té formě, ve které byly. Eh, každopádně E, pokud se rozšíří e, toto vaše opatření o dalšího půl roku, za půl roku zde opět budeme. Chcete taky ještě něco k tomu dodat? K otázce, která zazněla o informacích, které parlament dostává o hodnocení eh, Schengenu. Je to vlastně otázka, kterou se bude zabývat ta příští, ta další část. Eh, eh, myslím si, že bychom mohli uznat, že dostáváme určité informace i někdy citlivé a jak zajistíme, že výbor bude dostávat informace od jednotlivých členských států. Dále je pro nás důležité, důležité i to, co se naučíme, nebo v čem se poučíme o fungování eh, Schengenu a SISu. O tom se bude hovořit v té příští část, eh, části tohoto slyšení. Ale pak jsou zde, eh, jsou zde tedy obecné věci a na, druhou straně, na druhé straně konkrétní záležitosti. Máme legislativu z roku 2011, kde navrhujeme jakousi zdravotní kontrolu health check eh, Sengenu a výroční zprávu o jeho stavu a hraniční kontroly by měly být efektivní v roce 2012 jsme napsali zprávu, věděli jsme, jaké jsou problémy a věděli jsme také, že velmi záleží na eh, judikatuře. A budeme nadále monitorovat to, co se děje v jednotlivých zemích, které eh, uplatňují dočasné pohraniční kontroly Eh, minulý měsíc jsme se jich dotazovali na metody, které používají. Eh, každopádně zde, eh, zde jde i o výměny mezi členskými státy a o neohlášené návštěvy. Byla neohlášená návštěva do Rakouska, do Francie také a poskytuje se zpětná vazba komisi Dále 25. Eh, eh, z eh, října rozhodne kolegium o, nebo poskytne, e, rozhodne e, kolegium o sdělení, zda ho potřebujeme nebo ne. Pak jsou zde ještě nějaké menší záležitosti a myslím si, že o tom mohou kolegové hovořit e, bilaterálně. Mám na mysli konkrétně záležitost týkající se Švédska a Dánska. Každopádně šengenský informační systém není v nebezpečí, takže budeme navštívíme Rakousko. Eh, kolegové, jsme spožděni, protože jsme trochu změnili ten program. Chtěl bych každopádně poděkovat eh, všem, kteří přispěli do tohoto panelu. Eh, děkuji ti, Steve. Děkuji za vaši práci všem panelistům, děkuji kolegům za trpělivost a nyní můžeme přejít k druhé části a žádám kolegy, aby eh, přišli na, eh, sem eh, k předsednickému stolu. Je to Fabrice Leggeri, Oliver Seyfarth a Vojček Kaločinský, který a, jakmile přijdou, všichni tři sem zahájíme tuto část sezení. Hosté tohoto, této druhé části našeho panelu budou diskutovat o šengenském hodnotícím mechanismu a o zranitelnosti eh, hodnocení. Budou se taky zabývat eh, novou agenturou pro Evropskou pohraniční a pobřežní stráž. Eh, pan eh, Ledgery je výkonným ředitelem nové agentury a jejího předchůdce Frontexu a může nám vysvětlit, jaká má očekávání eh, od této nové, co očekává od této nové agentury. Takže kolegové, pojďte sem, prosím, abychom mohli začít. Okay, so everyone settled down, we... Takže Až se usadíte, tak můžeme začít. Začneme eh, výkonným ředitelem, panem Fabricem Ledgerem. Máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Honorable members of... Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych vám rád poděkoval za pozvání za tu příležitost poprvé vlastně zde vystoupit jako výkonný ředitel agentury pro evropské hranice, Evropskou hraniční stráž. Ano, my pořád říkáme Frontex v, v programu a ne podle eh, standardu, jak bychom měli. To není chyba, pane předsedo, já myslím. No a to je, jako kdybychom měli křestí jméno a jméno, příjmení. My máme oboje, oba názvy, takže já jsem samozřejmě mm, mm, e, na začátku musím hned říci, že v souladu s novým nařízením budu více e, spolupracovat s parlamentem, protože vím, že i zde máme více pravomocí a větší zodpovědnost. A proto jsem rád za tuto příležitost zde vystoupit jako výkonný ředitel na vašem výboru. To je moje zodpovědnost a vy máte právo demokraticky nás kontrolovat. A nyní, abych se vrátil k tématu dnešního dne. Riziková analýza, hodnocení schopností, jaké způsobilosti, jaké jsou aktivity agentury. Za prvé, nejprve bych se pokusil vám říci, jak definujeme analýzu rizik podle e, zavedených praxí agentury. Definoval bych eh, rizikovou analýzu jako činnost eh, spočívající v tom, že monitorujeme eh, klíčové faktory, které ovlivňují situaci na vnější hranici. Klíčové faktory, které ovlivňují stav, může být třeba migrační toky, nebo může to být, mohou to být další hrozby, jako například Eh, zločinecké sítě, které se rozvíjí v některých zemí mimo EU často, nebo i do budoucna třeba to bude vývoj dalších hrozeb spojených s terorismem, protože i to teď spadá do mandátu naší agentury, abychom přispívali eh, k tomuto boji spolu s Europolem a dalšími národními úřady. Takže bych řekl, že analýza rizik, no, monitoring těchto klíčových faktorů eh, pro to, abychom eh, co nejlépe využívali zdroje. Zdroje to znamená, že zdroje jsou vždycky omezené všude, ať je to na úrovni národní či evropské, takže musíme plánovat, jak je budeme využívat včas, správně nejefektivnějším způsobem. My jsme proto vyprodukovali zprávu, analýze rizik, některé jsou strategické, ty předkládáme parlamentu, komisi, radě a také samozřejmě pravidelně připravujeme zprávy či dokumentaci s analýzou rizik tak aby agentura měla možnost přeskupit své zdroje a provádět společné operace. Také máme zprávy, dokumenty v oblasti analýzy rizik, které mohou pomáhat členským státům, aby mohli rozhodovat eh, nebo vzít do úvahy, brát do úvahy zjištění naší agentury tak, aby správně mohli používat své zdroje, ať jsou to personální, materiální prostředky nebo aby mohli i za pomocí eh, těchto analýz rozhodovat o svých akcích, společných operacích, společné naše akce mm, nebo intervence, ty vždycky se opírají o analýzy rizik. Také máme partnerské vztahy s některými neevropskými zeměmi nebo ne, eh, nečlenskými zeměmi, třeba mm, s Tureckem. Také ale i spolupracujeme například s africkými zeměmi. Eh, pravidelně získáváme informace eh, pravodajského charakteru, z našich společných operací, tedy z terénu, a také používáme satelitní snímky. To je, jak připravujeme tyto analýzy rizik, do kterých vstupuje celá řada škála různých informací, včetně spravodajských. Teď mm, eh, hodnocení eh, těch slabých míst nebo z našich zranitelných míst, to je jedno z poslání agentury. V kontextu nového nařízení. Zde opět bych rád vám řekl, jaká je definice tohoto hodnocení zranitelnosti slabých míst. Tedy nyní připravujeme eh, eh, metodiku, kterou příští týden přijme náš eh, řídící výbor. Rád bych vysvětlil hodnocení zranitelnosti. To je vlastně takový výkonnostní audit, kdy analyzujeme, studujeme schopnosti, možnosti členských států, jak by mohli využít vlastní zdroje s ohledem na mm, e, e, povahu hrozby. Takže na jedné straně máme tu analýzu rizik a teď bych rád popsal hodnocení zranitelnosti, což je další typ aktivity, kdy zkoumáme zdali vybavení a způsoby, jak Eh, jednají členské státy. Zdáli to je v souladu s požadavky dané situace. Jde o jejich schopnosti, kapacity, o personální zajištění, o technické vybavení, jde o jejich způsob, eh, jak tedy organi, jak eh, mm, orgány spolupracují, aby co nejlépe využívali tyto zdroje. Hodnocení zranitelnosti je něco úplně jiného to není hodnocení rizik, to není, to nelze vnímat jako další vrstu analýzy rizik, to je úplně něco jiného. A cílem hodnocení zranitelnosti je určit opatření, která členské státy budou muset realizovat proto, aby splnili operativní požadavky. Příští týden navrhnu řídícímu výboru agentury, aby přijmul hodnocení zranitelnosti v souladu s nařízení, které jste přijali také. A pokud mm, řídící výbor přijme tuto metodiku hodnocení zranitelnosti, tak poté přijmeme plán. Také již jsme navrhli i mm, to, že bychom měli spolu s komisí a radou organizovat workshopy, budeme schromažďovat data s cílem stanovit takovou nějakou základní výchozí linii, abychom mohli si všechno porovnat, aby tam byl benchmark, abychom řekli, dobře, tak to vypadá normální situace, abychom mohli potom definovat eh, odchylky od normálních situací. Víte, že definovat to, co je normální, to je dost e, zapeklité, ale budeme to tak dělat. Vezmeme do úvahy samozřejmě geografické faktory, to hodně je důležité, jak, eh, nějaký, protože některé členské státy jsou geograficky na tom jaksi hůř, eh, to znamená mm, tam to vybavení a zajištění personálním technické musí být jiné než u těch méně exponovaných států. A mm, příští rok za předpokladu, že řídící výbor přijme tu metodiku, tak příští rok eh, provedeme hodnocení všech členských států a zaprvé otestujeme metodiku ve třech dobrovolně vybraných členských státech a poté se to bude aplikovat na všechny členské státy. Já vím, že to je otázka kterou slycháváme často, porovnávat eh, tedy jak, mm, jaký je vztah mezi hodnocením zranitelnosti a šengenským hodnocením. Samozřejmě o tom bude hovořit komise. To, to je rozdílné. Šengenské hodnocení se týká toho, zda ten členský stát eh, je v souladu s šengenskými pravidly, kdežto hodnocení Eh, zranitelnosti, tady nejde o hodnocení toho, zda někdo eh, respektuje eh, právní závazky. Ne, tady kontrolujeme efektivitu, schopnosti, možnosti, jak členský stát používá zdroje, které má. Máte členský stát třeba, který plně plní, respektuje pravidla Schengenu, ale pokud nemá, pokud správně nepoužívá své prostředky personální, technické, materiální, tak Eh, neplní v podstatě eh, to, co má. Takže to bude takový roční proces, to znamená, to znamená, eh, budeme hodnotit všechny členské státy na rozdíl od hodnocení. A pokud zjistíme něco špatného nebo neočekávaného, nějaký neočekávaný, neočekávaný vývoj, tak potom výkonný ředitel může rozhodnout, že provede se ještě další, cílenější, konkrétnější hodnocení zranitelnosti, konkrétních třeba hrozeb, třeba půjde o nějaký článský stát na externí hranici, abychom lépe pochopili situaci, abychom byli připraveni použít prostředky. Tady nejde o to ukazovat prstem na členské státy. Ne. Tady jde o to anticipovat eh, potenciální problémy a připravit opatření tak, abychom mohli použít potom, pokud bude třeba nějaký náš materiál, provést operace. Jenom dva příklady. Jeden příklad třeba. Jak externí hranice je připravená eh, detekovat eh, padělané doklady třeba. A jaký je problém s bezpečností? Pokud členský stát nebo některé úseky externí hranice nejsou dostatečně vybaveny na to, aby mohly eh, zjišťovat eh, tyto eh, padělané doklady. A, takže co by se stalo, kdyby některé členské státy nebyly připraveny, neměly žádné záložní plány, jak čelit velkým vlnám migrantů, uprchlíků třeba. To jsou příklady tady nejde o to, zda ten členský stát respektuje právo, ale jde o otázku efektivity. Zda efektivně je schopen použít eh, ty své prostředky v terénu. Nebudu hovořit dlouze, mám 10 minut, takže bych to uzavřel tím, že bych řekl, že spolupracujeme samozřejmě s Evropskou komisí a i mechanismu šengenského hodnocení, tak zde i zde agentura je součástí celého procesu, poskytujeme know-how a také i někdy snad jsme inspirací pro komisi, aby eh, podle naší, podle toho, co my poskytneme, rozhodla případně kam se odebrat na nečekanou kontrolu v inspekci. Děkuji. Ano, my zde máme Eh, zástupce generální ředitelky eh, pro eh, management vnější hranice. Takže teď koleg, má kolega Seifert 10 minut, prosím. Evaluation mechanism, now you have heard about the... Děkuji, poslechli jsme si o hodnotícím systému Schengenu a o hodnocení zranitelnosti a já si myslím, že navzdory našim ujištěním není to náhodou to tež, nepřekrývá se to. Vidíme v tom dva velice důležité elementy integrované zprávy hranic. Dva elementy mechanismu kontroly kvality. A jsou tu poměrně jasné rozdíly a já bych je rád schrnul v deseti bodech, i když riskuji, že budu opakovat, co už řekl pan Ledgeri. Nejprve cíl šengenského hodnotícího systému je velice jasný. Je to celé šengenské aký. Netýká se to pouze hraničních kontrol, ale také policejní spolupráce, ochrany osobních údajů, šengenského informačního systému a tak dále. Všech kompenzačních opatření, která v Schengenu jsou. Takže ten rozsah je širší než u hodnocení zranitelnosti. A kromě toho tady toto hodnocení zaujímá poněkud právničtější přístup. Je to velice jednoduché, jako například při návštěvě um, um, minulý týden ve Francii, té ohlášené, anebo právě teď neohlášené návštěvy do Rakouska. Otázka zní, zda tyto dva členské státy splňují šengenské aky v době návštěvy. Opakovaně narážíme na situace, e, které jsou v podstatě dobré a sice, že když zpráva vyjde, tak členské státy řeknou, e, my už jsme mezi tím ty nedostatky tady zjištěné e, napravili, což je i relevantní pro tu zprávu i pro doporučení, ale proto je relevantní čas té návštěvy, okamžik návštěvy. U hodnocení zranitelnosti je to mnohem operativnější. To je průběžný proces, při kterém hledíme dopředu. To se zaměřuje především na prevenci eh, a zabraňování těm situacím, ke kterým docházelo v loňském roce abychom jaksi vybudovali kapacitu a připravenost členských států čelit eh, nadcházejícím eh, výzvám. Na druhou stranu, což je menší, ale také důležitý prvek, kapa- je za zapotřebí, aby členské státy měly kapacitu eh, rychle reagovat. Ten eh, rozsah je tedy mnohem eh, širší u šengenského evaluačního mechanismu, zatímco při hodnocení zranitelnosti je to techničtější. Tady jde o kontrolu kvality technického vybavení, systému, zdrojů, a pro komisi jsou také důležité interní pracovní toky v členských státech. Můžete mít spoustu aut, helikopter, radarů a tak dále, ale podstatné je, jak spolu jednotlivé orgány spolupracují. Sdílejí informace, koordinují se, mají stejný přístup. To jsou také důležité prvky. Obě tyto hodnocení pokrývají všechny členské státy, ale pokud jde o šengenský evaluační systém, tak ten se zakládá na návštěvách. Komise v roce 2015 vykonala 21 návštěv ve členských státech z toho 9 na hranice, 4 oznámené, eh, Rakousko, Německo, Nizozemí a Belgie a potom neohlášené návštěvy. A to je eh, novum, to je opravdu překvapivá návštěva a e, já jsem si jistý, že pro Rakousko to bylo také velké překvapení tento týden, protože chováme velké tajnosti s těmi neohlášenými návštěvy až do okamžiku, když k ním dojde. V roce 2016 proběhlo celkem 16 návštěv. Takže, jak, víte, jak vidíte, probíhá zhruba 20 návštěv ročně. Tým šesti kolegů na tom v komisi pracuje je to poměrně těžká zátěž, protože se s tím pojí i veškeré následné kroky jednotlivých návštěv, různé zprávy a doporučení radě. Metodologie je také poměrně odlišná ale tady je vidět, že do sebe vzájemně zapadají. U šengenského evaluačního systému máme standardní šengenský dotazník, který samozřejmě může být velice důležitým zdrojem informací pro Frontex u hodnocení zranitelnosti také tedy e, navrhujeme, aby to bylo plně sdílené s Frontexem. Potom to máme zprávu komise, doporučení rady a tak dále, e, akční plány s velice jasnými doporučeními ohledně toho, zda členské státy plní nebo neplní předpisy. Někdy to vypadá, že e, neplní předpisy, ale často jde například o drobnosti jako značení na hraničních přechodech. Pak jsou to ale doporučení typu splňuje předpisy, ale je nutné zlepšení. To totiž potom se týká toho, jak jsou struktury členského státu efektivní. Metodologie u hodnocení zranitelnosti vyvíjí agentura a je předmětem denodenní diskuze mezi komisí a Frontexem a samozřejmě také se správní radou Frontexu se členskými státy. Je to spíš taková akce od kancelářského stolu. Máme spoustu informací, velice důležitých, které členské státy poskytnou, jak to po nich agentura žádá. Uvedou opravdu detailní informace, odpoví na všechny indikátory požadované agenturou, ale i tady je ta dimenze šengenského evolučního systému důležitá. Pak nesmíme zapomínat na, také na styčné důstojníky Frontexu v členských státech, kteří podporují sběr informací. a pokud to mohu říct tak trošku neprávnicky, tak hodnocení zranitelnosti je dobrou šancí pro členské státy zlepšit se, eh, aniž by ztratili tvář. Není to něco, co by okamžitě šlo ven, co by se okamžitě prodiskutovalo se všemi členskými státy. Jak víte, podle nařízení EBCG výkonný ředitel tady má velice důležitou roli v tom smyslu, že upozorňuje členské státy na nedostatky a pokud členský stát je rozumný, eh, tak eh, ty nedostatky odstraní, než to vyeskaluje až podle článku 19 nařízení EPCG. Pro šengenský evaluační systém je odpovědnou institucí komise, zatímco pro hodnocení zranitelnosti je to agentura. Proto spolupracujeme velice úzce. Přístup k informacím je v SES e širší, tam má přístup nejen rada, ale i Evropský parlament, který dostává zprávu. Musíme připustit, že zprávy zasíláme, ale ukazuje se, že ne vždy to jde formálními kanály, často někdy pouze e-mailem. Je zapotřebí to napravit a zaslat to oficiálními náležitými kanály. A potom samozřejmě to, že zprávy šengenské evaluace jsou předmětem utajení, to představuje problém s šířením informací ale možná by bylo dobré, kdybychom se eh, scházeli a detailněji o tom diskutovali, protože to jsou citlivé informace a neměly by vést ke vzájemnému obvinování, což by příliš nepomáhalo přesvědčovat členské státy, aby se zlepšili. Naopak eh, by to mohlo vést k opačné reakci. Proto je potřeba zacházet s těmito zprávy opatrně, to je také důležité. Není to nic, co by mělo být okamžitě všude zveřejňováno. No, právní základ je odlišný, eh, ale jedním z nich je eh, příručka Schengenu, eh, nařízení a dále, pokud jde o jeden další prvek, o kterém jsme diskutovali s Frontexem, tak ten spočívá v tom, že nesmíme sbírat informace dvakrát, což se samozřejmě může občas stát, ale spíše zpřístupňovat si informace vzájemně. Když experti vyjedou na misi v rámci Cheval, tak aby to bylo přístupné pro hodnocení zranitelnosti a naopak. A konečně, pokud jde o samotné financování, tak u šengenského evaluačního mechanismu máme jasnou vazbu na fond vnitřní bezpečnosti, s tím, že členské státy mohou zrevidovat své e, financovací programy podle nálezů z návštěvy Ševal. Pak je tu také vazba na hodnocení zranitelnosti v tom smyslu, že pokud jde o různé zdroje financování z Evropské unie, tak tím se hodláme zabývat v budoucnu, až budou identifikovány určité nedostatky v rámci hodnocení zranitelnosti, tak aby byly také podpořeny financemi. Takže to byly ty podobné a rozdílné rysy obou procesů, které vnímáme jako úzce provázané, ale přesto jedním z nich jeden z nich je na starosti komise, jakožto strážkyně smluv, to je správná implementace šengenského aký. Na druhé straně je tu Frontex, který má spíše tu operativnější roli. Identifikuje, kde jsou operační nedostatky, a snaží se je odstraňovat. A to nejenom jednou za pět let, což je ten cyklus šengenského evaluačního mechanismu, ale velice pravidelně a to velice rychlým a operativním způsobem troufám si říci, nepolitickým způsobem. Zkrátka, aby když se problém objeví, tak aby se vyřešil. Eh, děkuji. Máme zde tři eh, řečníky, paní Sepu, pan eh, Kýl, pan Coelho, pan Pavel. Ještě někdo se chce vyjádřit, někdo víc, takže mohu uzavřít seznam Eh, žadatelů, těch, kteří žádají zlo paní Sepo. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se soustředila na některé konkrétní otázky týkající se hodnocení zranitelnosti, protože teď vlastně eh, je nad hodnocením rizik, protože eh, není jenom první zhodnocení rizik, ale myslím si, že zde jsou určité idea, ideje nebo myšlenky, které se zaměřují na to, že by eh, členské státy mohly tak dostat určité tou radu, co dělat v určitých situacích. Takže moje otázka je následující. Je zde jasné riziko, nebo když se předpokládá, že se zvýší podstatně eh, počet E, imigrantů na hranicích během roku nebo následujícím roku dostaneme určité pokyny nebo rady, jak se k tomu postavit. A dále, když někdo chce něco udělat, ale nemá možnost to udělat, protože nemá finanční prostředky či jiné prostředky, máte vy možnost na základě solidarity podpořit tyto členské státy, buď financemi nebo technickými prostředky. A je to záležitost evropského financování, anebo eh, chcete také organizovat solidaritu mezi členskými státy. A další věc je pokud eh, na základě této práce se dostává určitého poradenství členským státům, bude to mít vliv na to, jak dělají hodnocení rizik, a nebo to nějakým způsobem upřesní spolupráci se třetími zeměmi. Bude to, budou opatření na stejné úrovni v rámci členských států nebo se třetími zeměmi a e, když se podíváme na migraci nyní, některé země v Evropské unie nebo kolem Evropské unie, e, e, poblíž Evropské unie, kde jsou diktátorské režimy a kde je terorismus, eh, budou nějaké zprávy také o tom a poradenství pro členské státy a peníze, jak tomu eh, čelit. Depre, děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechl obě přednášky s velkou pozorností a bohužel jsem přišel trochu pozdě na pana Léčeryho. Chci upřesnit, že jak se se Evropa dohodla. Přece já jsem si myslel, že společné hranice je třeba chránit, řídit společně. To je moje filozofie. A vítám každý pokrok tímto směrem. Mám dvě otázky, protože něco se mi tady to trochu nelíbí, nehraje. Ty studie zranitelnosti, kdy budete testovat schopnost členského státu čelit tokům, masivním přílivům a mm, všeho možného tedy to, co by mohlo narušit kontroly na hranicích. Ale členské státy, ne všechny členské státy jsou ve stejné situaci. Já bych tady trochu provokoval. Některé způsoby, jak studovat zranitelnost, by mohly vést k výsledku takovému, že e, budete dávat jedničku těm, kteří budou e, rušit e, ty zdi nebo ty Eh, budete dávat tedy eh, těm, kteří ruší eh, ty ploty a těm, kteří naopak, těm budete dávat jiné známky, no ale přece to je tedy panu, myslím tím pana Orbána, pana Ciprase zrovna. Ale tak je to přece úplně jinak, ty hranice mají úplně jinou povahu, a jsou to pozemní hranice, námořní hranice a podobně, takže protože to by mohlo vést k tomu, že budete se chovat punitivně, budete některé trestat. Já mm, obdivuji, jak technicky, byrokraticky jste všechno popsali, věci zcela evidentní, pokud jde o sběr informací a tak dále. Já, to je samozřejmě, tomu nelze nic vytknout, ale já mám takovou velkou otázku, kterou mi často kladou lidi. Zvyšují se prostředky Frontexu, ale co se tím v terénu změní? nikdy již, nikdo již nepřechází hranici mezi eh, Tureckem a Řeckem a eh, protože Turci to mají pod kontrolou, takže proč by tam Frontex měl něco kontrolovat? Teď je to v Itálii ten problém, tak Frontex slouží tam k čemu? To je skutečně otázka, relevantní otázka. Já bych chtěl, abyste mi na to odpověděli. Jaká je operativní efektivita Frontexu vašich prostředků? To není kritika, to je dotaz. Já bych chtěla, abyste mi na to odpověděli, abych to mohl říct lidem, kteří se mě na to ptají. Děkuji. Thank you, Gerard. Děkuji, pan Pavel, prosím. Děkuji vám. Já rovněž zdravím eh, vznik té nové agentury a eh, věřím tomu, že na společné hranice Evropské unie eh, povedou ke společné odpovědnosti a společným nákladům. A teď v šengenské oblasti jsme máme společné hranice a zrušili jsme hranice, ale máme jiné, eh, máme, máme určité problematické hranice, především ve zemích, které nejsou eh, členy eh, Schengenu a máme šengenské aky, které by se mělo týkat i ne, ne, nečlenských zemí Schengenu a máme zde to, ty, to prověření, ty testy zranitelnosti, které bude agentura provádět. Uh, a moje otázka se týká připravenosti a schopnosti čelit eh, nebezpečí v těch třech eh, nečlenských státech eh, Schengenu ve srovnání se šengenskými státy a jak vidíte situaci dříve a nyní chránit šengenské hranice. Děkuji, pane Pavle. A poslední je pan Coelho za poslance. Děkuji, pane předsedo. Začnu tím, že věřím tomu eh, v šengenský mechanismus i v šengenský informační systém, že jsou pilíři vzájemné důvěry, ale dovolte, abych udělal krok zpět. Eh, proč jsme vytvořili šengenský hodnotící mechanismus? Eh, protože hodnocení členských států bylo takové, že tyto země nebyly schopny vstoupit v, do Schengenu od první chvíle. Ale nakonec, když, nebo některé státy zase byly schopné e, plnit všechno od začátku, ale potom už se tím někdo nezabývá a někdy nejsou schopné. A e, náš e, my v parlamentu Eh, jsme se snažili o proces spolurozhodování, nebylo snadné toho dosáhnout a eh, teď se to uplatňuje v šengenském novém mechanismu, ale co my je, není zcela jasné, je nový šengenský mechanismus a testy eh, zranitelnosti. Pokusím se to vysvětlit, eh, protože je to asi moje chyba, že jsem to nepochopil, ale myslím si, že mezi nimi není eh, přesná hranice. Já vím, jaké jsou Eh, eh, eh, jaká, jaká je působnost nebo jaký je rozsah šengenského hodnocení. Vím, co je, má za úkol test zranitelnosti, ale nevím, jaký je přesně rozdíl. Uvedu příklad, když máme problém na vnějších hranicích s použitím šengenského informačního systému, tak je to spíš technická než Eh, právní otázka. Eh, ale otázka je, zda eh, může být pohraniční kontrola užitečná, může uži, vyřešit spoustu problémů. Ale myslím tady, že není zcela zřejmé, jak se nám podaří zabránit překrývání těchto dvou systémů. A agentura a komise si myslím, že e, se musí zaměřit na to, aby se nedělala práce dvakrát, aby e, obě strany měly přínos z, e, ze získaných informací. A ještě otázka na, inform, na, na komisi. Říkali jste, že doporučení už neplatí, ale Eh, když, eh, když jmenujeme nějakou zemi, tak je to země, která je v problému, která má problémy, čili eh, jmenujeme a zahambujeme. A já jsem četl spoustu takových věcí, v tom té tajné místnosti je 90 až 95 informací by nemělo být utajeno, protože by neměly podléhat utajení. A navíc ten e, e, text, texty Ševal, e, ty by měly být otevřené k dispozici ty, určité části těch zpráv by měly být utajené samozřejmě, ale zbytek ne. A je taková tendence v Evropské unii používat všechny zprávy nebo eh, klasifikovat všechny zprávy za vyhrazené. A to není správný přístup. Děkuji, Karlosi. Pan eh, Ležery začne odpovídat. Máme málo času, takže kdybyste laskavě se zaměřili jenom na klíčové body. Eh, děkuji, pane předsedo. Pokusím se vás přesvědčit znovu, že je rozdíl mezi hodnocením zranitelnosti a hodnocením a, a šengenským hodnocením. Z mého hlediska se doplňují. Jsou to postupy, které se doplňují. Je různá působnost, různé časové působení a jinak řeší problémy. Eh, hodnocení zranitelnosti není, pokud to tak mohu říci, absolutní pravda. Když se zabýváme právními otázkami, samozřejmě eh, můžete různě interpretovat právo, může eh, právníci, soudci ho můžou různě interpretovat. Každopádně ale máte určité ta pravidla. Eh, a zrani, ve zranitelní, eh, v hodnocení zranitelnosti musíme mít určitou základní úroveň nebo určitý základ, od kterého se bude všechno odvíjet. Musíme například definovat, co je normalita na vnějších hranicích, když vezmeme například eh, rok 2010 jako základ, nebo když vezmeme jako základ rok 2015, tak jaký je počet nelegálních migrantů nebo uprchlíků, které členské státy v určité chvíli museli zpracovat. Eh, když vezmeme rok 2015 nebo rok 2010, takže tady jenom říkáme, že státy mohou splňovat zákony a nařízení, ale nejsou schopny řešit situaci konkrétní. Takže eh, musíme být opravdu si vědomi toho, jaká je efektivnost kapacit. A to mi dává příležitost zareagovat také na otázky, které se týkaly příkladů doporučení. Zde se zcela jasně ilustruje rozdíl mezi šengenským hodnocením a e, hodnocením zranitelnosti. Z hlediska e, agentury to vidíme, že některé vnější hranice nejsou připravené, protože některé státy eh, nemají kapacitu, nemají technické prostředky, nemají lidi, nemají databáze nebo propojení na databáze. A to jsou příklady, které jsme viděli na vlastní oči. Eh, to tež můžeme říci o migrantech. Nemůžete eh, prostě rozšířit E, e, nemáte někde všude internet. To jsme viděli na vlastní oči jako e, zástupci. A když přichází 50 migrantů denně, tak ten systém samozřejmě nemůže být takový a nefungovat tak, jako když přichází 5 tisíc nebo 50 tisíc migrantů za den. Právě proto musím mít určitou základní eh, linii, ze které vycházíme. A právě tento systém dává možnost výkonnému řediteli sledovat mm, odchylky a zaměřit se na další hodnocení a na základě hodnocení navrhovat opatření. Jaká opatření? Někdy je okamžitou reakcí proto, aby se eh, anticipovala krize, je použít společnou akci. Společ, eh, to eh, může být doprovázeno někdy a to je velmi eh, pravděpodobné dobými cíly, jako je vytváření eh, kapacity příslušném členském státě. Eh, budeme muset vytvářet pravděpodobně nebo budovat evropské kapacity, to je velmi pravděpodobné. Budeme potřebovat experty na, na, na padělané dokumenty. Takže to je otázka pro Evropskou unii jako takovou a jako agentura se snažíme najít správnou rovnováhu a poskytovat eh, nejlepší doporučení eh, na základě nouzové situace a také plánovat kapacitu a rozvoj. Pokud je o třetí země, Samozřejmě hodnocení zranitelnosti nebere v úvahu třetí země, protože eh, my se zabýváme kapacitou, která existuje v našich členských státech. Ale když hovoříme o analýze rizik, tak se dostáváme do situace, kdy můžeme říci, že z nejrůznějších důvodů, z geopolitických či ekonomických, mohou přijít celé vlny eh, nelegálních migrantů nebo uprchlíků k našim vnějším hranicím a s tím se ještě eh, rozvíjí eh, rozba terorismu. To je také třeba brát v úvahu. Proto, abychom připravili hraniční přechody, abychom byli připraveni na hranicích identifikovat nebo odhalit hrozbu, když ta hrozba hrozí. Byla otázka týkající se tří členských států Evropské unie, které nejsou členskými státy eh, Schengenu a chci říci, že nejsou žádné eh, duplikace šengenského eh, hodnotícího mechanismu a eh, hodnocení zranitelnosti. Tyto země samozřejmě procházejí tím procesem přístupu k Schengenu, jsou připraveny a E, to hodnocení zranitelnosti budeme dělat ve všech státech, protože chceme poskytnout solidaritu všem členským státům. V uplynulých týdnech jsme měli příležitost být v Bulharsku a viděli jsme společně s komisařem Avramopoulosem a slovenským předsednictvím jsme sledovali eh, tyto záležitosti, dělali jsme tam, no, realizovali jsme tam operace, i když nejde o členskou eh, zemi šengenského prostoru. Také i zazněly určité otázky týkající se geografie a jak budeme provádět ty studie. Mm, zranitelnosti samozřejmě, geografickou polohu budeme brát do úvahy, eh, kvůli tomu, že některé členské státy jsou třeba e, u moře, jiné zase mají jenom pozemní hranice, samozřejmě nemají stejné potřeby a ani nečelí stejným rizikům. Já jsem to možná řekl, možná ne tady úplně jasně, ale říkal jsem to již, když se mi kladla podobná otázka. Stavba zdí, plotů z pohledu operativního podle agentury, to Eh, nezabránilo situaci v roce 2015. 1,8 milionů osob přešlo neregulérně hranice a v roce 2015 tam byly státy, které budovaly ty ploty a zdi, takže eh, to eh, my nechceme někoho ale trestat. Samozřejmě my mm, máme šest členských států, které dobrovolně se hlásí na tyto testy. My jsme vybrali tři já myslím, že teď je to veřejné, to Slovinsko, Německo a Finsko. Mohu je tady jmenovat, eh, takže vidíte, geograficky jsou velice rozličné a třeba některé z nich jsou ty, které mají v podstatě jenom eh, vzdušné hranice, letiště. Ano, tak aby to bylo geograficky vyvážené, aby tam nebyly žádné předsudky. A k čemu slouží Frontex a ty pohraniční a pobřežní stráže? Během roku 2015 rozpočtové orgány EU, včetně Evropského parlamentu, akceptovaly navýšit rozpočet několikrát. S tímto rozpočtem my jsme strojnásobili prostředky na moři. Pár příkladů našich realizací, například záchrana 150 tisíců životů přímo Frontexem, potom zvýšení míry registrace eh, migrantů na řeckých ostrovech v září 2015 to bylo asi nula registrací a dnes je to 95%, zhruba 95% z nich se registruje. Potom další novinka, nabídka agentury a to jsou bezpečnostní kontroly. Po e, pařížských atentátech eh, e, 2015 tak rada požádala Frontex, abychom pomohli e, Řecku e, provádět bezpečnostní kontroly. E, a dále i Frontex členským státům zvýšil své služby. Máme nový mandát, který jste odhlasil, odhlasovali také, tak svým způsobem jsme zregularizovali určité věci, které jsme již začali dělat v roce 2015, ale bez e, úplného mandátu. Třeba otázka kontrol přístupu k šengenskému systému, to mi dělalo velké starosti. To je známá věc a musíme to ale udělat. Budeme to dělat. A teď s novým mandátem eh, jsme mohli jít dál při schromažďování osobních údajů. To je ten slavný projekt Pedra, který jsme začali v Itálii, potom v Španělsku, potom v Řecku do toho spadne. Takže namísto toho, abychom měli eh, jenom pohovory s migranty a podle toho analyzovali eh, riziko, to je takové obecné, tak my a teď již to děláme, budeme schromažďovat osobní data a budeme si je vyměňovat s Europolem a se všemi národními orgány velice brzy, což přispěje k boji proti obchodování, proti převaděčství a také i to bude důležitý příspěvek pro náš boj s terorismem. Děkuji, děkuji, pane leč. pane Seiferte, ne více než pět minut, protože skutečně máme. Nechci vás e, nějak děsit, ale když se podíváme na demokratický vývoj e, v Africe a když se podíváme na to, že Evropa je jediná oblast e, na světě, kde se snižuje počet obyvatel tak dříve, než e, někam dále pojedete, tak se podívejte na webové stránky e, ministra ministra zahraničních věcí Francie a na varování vidíte, že e, Blízký východ a e, Afrika e, je uvedena jako země, kde nebezpečí je velké je velké nebezpečí a to jsme na začátku vývoje. Ta situace, které jsme čelili v uplynulém roce, byla extrémní určitě neexistovala solidarita ani koordinace mezi eh, členy Evropské unie, jak zde zaznělo od eh, poslanců, ale není žádné černobílé řešení zároveň, protože a máme před sebou těžké časy. Když se podíváme na šengenský hodnotící mechanismus, tak vidíme, že Eh, máme strážce eh, zákonnosti eh, vlády zákona v členských státech a v takovém členském státě by všechno mělo být v pořádku, ale jsou tyto členské, je takový členský stát schopný čelit mimořádné situaci. Podívejme se například na východní hranice, podíváme se na, podívejme se na změny, ke kterým došlo, pokud jde o režimy v Bělorusku nebo v Ukrajině. Víme, že, vidíme, že je spousta lidí, kteří potřebují ochranu, jsou lidi, kteří eh, byli eh, eh, vyhnáni ze svých, museli opustit své domovy a překračují hranice a eh, musíme čekat, že takoví lidé někde se musí usadit, někam musí přijít. A otázka je, jak vyřešíme tenhle ten velký počet migrantů a Eh, uprchlíků. Samozřejmě jsou, je pohraniční straž a eh, jsou i jiné eh, orgány a jsou plány, jak aktivovat ty různé plány, které můžeme mít. Podívejme se na situaci v Řecku, eh, když ta země je prostě za, zcela zahlcená, eh, tak pohraniční stráž například v Řecku už nebyla schopná tu situaci řešit. Máme pravidla, to je pravda, máme solidaritu a eh, máme financování. Komise umožňuje nouzové financování, máme nástroje rychle Eh, eh, nebo mm, jednotky rychlé reakce, máme kontingenty, které mohou reagovat. A hodnocení eh, zranitelnosti je naproti tomu záležitost, která spíš se zabývá prevencí a dlouhodobějšími otázkami. Třeba i zda, zda z legislativního hlediska se je všechno v pořádku a zase uplatňuje šengenské aky tomu, co říkal pan Coelho, já nechci jmenovat a zahambovat eh, nikoho, ale eh, když máme určitý klub, tak je těžko někoho z toho klubu vykopnout. A eh, když to je těžké, tak ale co dělat? Eh, Eh, když eh, ten člověk, eh, když, když ten, jedin, ten jeden článek neplní pravidla klubu a kdy vlastně je mimo klub. Já si myslím, že v evropském duchu je toho, je to, že budeme plnit to, co znamená Evropská unie a co znamená Schengen. Je před námi řada problémů, ale společně eh, je budeme řešit a budeme spolupracovat. A poslední věc, o které se chci zmínit, je otázka důvěry. Komise zahájila šengenský eh, hodnotící mechanismus v roce 2013 ale věřte mi, že jsme museli vytvořit důvěru mezi členskými, členskými státy, které nebyly vždycky rády, že eh, z rozhodnutí Evropského parlamentu eh, toto přišlo z eh, ze sekretari, z, z rady na sekretariát komise a že by to nemělo být, eh, byly domněnky, že by to nemělo být eh, jenom omezeno na Evropskou unii, že by to mělo být šir, širší. A nám se podařilo, eh, myslím, vytvořit určitou důvěru. Důvěru ze strany komise, že tento mechanismus používáme férově a že nepoužíváme tuhle tu hru jmenování a zahambování příliš eh, často, že to neznaužíváme. Každopádně ale jde o informace, které se musí sdílet, které se mají eh, využít. Eh, tak by, takže rada řekne komisi, ano, tak se to má dělat. Teď, když se tedy hovoříme o všech třech akterech, eh, komisi, radě a Evropském parlamentu, tak se snažíme být samozřejmě nestraní, ale je to velmi těžká věc. A eh, tím bych skončil. Eh, každopádně budeme spolupracovat Evropská komise, Rada a E, parlament, abychom e, vyřešili všechny problémy a vyblíže spolupracovali v této oblasti. Děkuji e, vám, pane Ledgery a pane Seiferte. Byl, byly, bylo velmi užitečné, že jste přišli. Pan Ledgery představil novou agenturu, což úplně, což by, by, nebyl přesně obsah tohoto slyšení, ale byli jsme rádi, že jsme se mohli něco dovědět. S vámi si ještě setkáme k tomuto tématu. Děkuji vám za eh, eh, disciplínu i za odpovědi a kolegové. Zahajujeme třetí část, eh, kterou to je poslední část našeho slyšení a pozval bych sem k předsednickému stolu paní Belindu Pajk a pana Vojčecha Věborovského. While they are coming, um... A než přijdou, tak bych se chtěl jenom zmínit, že Evropská komise je pracuje na předpokládané revizi eh, právního systému, vydala sdělení, eh, k, po, k silnějšímu a chytřejšímu informačnímu systému pro eh, hranice a bezpečnost a rovněž navrhuje eh, systém ETIAS, ten se týká cestovních informací a, aut, a eh, povolení a systému vstup výstup, takže to jsou hlavní body, o kterých budou hovořit naši řečníci počkáme, než se připraví. Chci říci, že paní Pike je ředitelkou eh, DG Home a zabývá se migrací, mobilitou a inovací. Máte 10 minut. Děkuji, Claude, děkuji všem. Chtěla bych zmínit nové sdělení, které právě bylo zasláno parlamentu vlastně dnes kolem oběda. Zaslal ho komisař King. Jde o první zprávu o pokroku směrem k efektivní bezpečnostní unii. To zmiňuji, protože se to týká celé řady záležitostí spojené s informačním systémem, informačními systémy v šengenském prostoru a já za chvíli zmíním podrobněji, co v tom sdělení je. Chtěla bych také zmínit, že zítra, ne, ne, v pátek 14. Eh, komise přijme hodnotící zprávu o informačním systému VIS, eh, která bude zaslána výboru a my eh, o tom, oni velice rádi budeme s vámi diskutovat. Cílem je eh, později předložit legislativní návrh nařízení eh, příští rok, eh, až bude dokončeno to hodnocení. Teď bych se chtěla dostat k šengenskému informačnímu systému. Za moment řeknu něco o tom hodnocení, které provádíme. Chtěla bych také ale zdůraznit, eh, kolegové předtím hovořili o šengenském evaluačním mechanismu. Eh, ten se samozřejmě zaměřuje na hodnocení situace na hranicích, ale kromě toho prostřednictvím šengenského evaluačního mechanismu ověřujeme také aký šengenský informační systém, systém VIS, policejní spolupráci a ochranu osobních údajů. A moje eh, generální ředitelství se zabývá šengenským informačním systémem a e, hodnocením e, systému VIS. Jenom pro připomenutí. SIS čísla za rok 2015. 17 milionů datových položek eh, je obsaženo v tomto systému. Ne všechno se týká lidí, týká se to také věcí, dokumentů a tak dále, ale převážně lidí. Lidí, kteří jsou pohřešovaní, kteří jsou možní zahraniční bojovníci a tak dále. Systém má 2 miliony koncových uživatelů a má 3, 3 miliardy přístupů za rok 2015. Nicméně eh, víme o tom, že členské státy ho nevyužívají tolik, eh, jak by mohly. Členské státy ho využívají velice nerovnoměrně, pokud jde o vkládání eh, dat a hrozeb a využívání systému což patrně lze vysvětlit povahou kontroly hranic v tom kterém členském státě. Já eh, klidně sdělím detaily později, tohle jsou ale obecné závěry z té zprávy, na rozdíl od těch individuálních. A teď se dostávám k právnímu základu hodnocení šengenského informačního systému. A chtěla bych se omluvit, eh, slíbili jsme vám to už dříve v letošním roce, dostanete to ještě letos, už je to hotové, ale prochází to ještě naším systémem. Doufám, že se to k vám dostane co nejdříve. Než se dostanu k určitým problémům, které by si žádali revizi právního základu, chtěla bych zdůraznit, že je potřeba pracovat s členskými státy na tom, aby systém SIS odpovídal jejich požadavkům. Pracujeme v rámci stávajícího právního základu, e, například pokud jde o diskrétní kontroly osob podezřelých z terorismu. Hledáme způsoby, e, jak pracovat lépe. Aktivovali jsme také ustanovení e, toho nařízení, které nám umožňuje po zprávě o proveditelnosti části, kterou jsme vám předložili, eh, zkoumat vývoj automatického systému identifikace podle otisků prstů. O tom jsem podávala zprávu už dříve. Eh, tuto práci provádí agentura EULISA, eh, je nesmírně složitá. Členské státy přidávají tomu systému na složitosti, což je v pořádku. Momentálně máme dvoufázový přístup. Očekáváme, že 6 až 10 členských států se účastní ve schvalovací fázi do roku 2017 a potom se k EFISu přidají další státy v roce 2018. To říkám proto, že doufáme, doufali jsme, že systém bude fungovat už v roce 2017. Ve světle těchto hodnocení a dosavadních ponaučení z šengenského evaluačního systému hledáme způsoby, jak revidovat právní základ. Ten právní základ už je nějakou dobu stabilní, ale určité problémy, domnívám se, si žádají změnu právního základu. Některé z nich identifikovala zejména rada a jedním z nich je lepší vymáhání zákazů vstupu a rozhodnutí o návratu a jejich zadávání do šengenského informačního systému. Provedli jsme studii proveditelnosti v letošním roce a z té vyplývá, že to je možné udělat, že to je technicky a operačně proveditelné chceme také zkoumat, jak můžeme asistovat eh, pro asistovat při odebírání otisku prstů při uh, neznámých osobách. Tady bude možné využívat otisku prstů. Kromě toho chceme zlepšit přístup Europolu k šengenskému informačnímu systému. Europol už tento přístup má uh, k určitým jeho funkcím, nevyužívá ho tolik, jak by mohl a my s ním spolupracujeme na optimalizaci používání Chceme mu dát tedy plný přístup a postarat se o to, aby nová Evropská pohraniční a pobřežní stráž mohla využívat SIS při výkonu svých úkolů. To jsou všechno věci, které jsou na spoluzákonodárcích. Pak hledáme způsoby, jak zlepšit interoperabilitu s dalšími IT systémy, jako je Eurodac a systém vstup-výstup. O těchto otázkách eh, bude jednat skupina na vysoké úrovni, o níž teď stručně něco řeknu. V dubnu v našem sdělení o informačních systémech v EU jsme oznámili, že se domníváme, že je prospěšné eh, mít skupinu na vysoké úrovni, která by združovala členské státy a také pozorovatele ze sekretariátu parlamentu a rady, která by zkoumala možnosti optimalizace využívání současných systémů, systémů a která by zajistila, aby lidé, kteří ten systém používají na hranicích, měli snadný přístup ke všem datům, které v tom systému potřebují. V tom sdělení jsme vysvětlili různé fáze, které povedou k interoperabilitě. Interoperabilita ale není jediná možná cesta. Mnoho členských států už například využívá jednotný vyhledávací interface rozhraní. Takže pokud se dostavíte na hraniční přechod, jste občan třetí země, tak eh, příslušník pohraniční stráže si prověří váš pas a eh, na obrazovce se mu objeví výsledky z šengenského informačního systému i z národních databází. Dnes ale diskutujeme o tom, a právě proto zastupuji jednoho ze svých kolegů, diskutujeme s členskými státy o tom, jak harmonizovat přístup k jednotnému vyhledávacímu rozhraní. Skupina na vysoké úrovni absolvovala už několik schůzek za účasti Evropského inspektora osobních údajů a koordinátora boje proti terorismu a zavázali jsme se předat ostatním institucím zprávu v červnu. A dnes komisař King oznámil, že hodlá představit předběžnou zprávu ještě do konce roku, e, zprávu o práci skupiny na vysoké úrovni. Já vím, že 8. listopadu komisař přijde do vašeho výboru, takže vám určitě nabídne své myšlenky ohledně témat, kterými by se chtěl zabývat co nejdříve e, Jeden aspekt eh, naše systémy nemají a měli bychom zkoumat jeho proveditelnost, to je eh, ETIAS, tedy Evropský systém eh, cestovních povolení. V v dubnovém sdělení jsme oznámili, že proskoumáme proveditelnost, nutnost a proporcionalitu tohoto systému. Situace se ale urychlila. Došlo už k rozhodnutí uvnitř komise, jak oznámil předseda Juncker v projevu o stavu Unie a také eh, hlavy státu a vlád na neformální schůzi v Bratislavě. Z toho vyplynulo, že musíme urychlit práci a doufáme, že představíme legislativní návrh v říjnu pardon, v listopadu, každopádně velice brzy. To bude systém, kam budou ukládání občané třetích zemí s vízovými výjimkami. Momentálně může bezvízově cestovat 1,4 miliard občanů. Toto množství se ale zvýší vlivem liberalizace víz, která jsou předmětem vyjednávání a dalších procesů, kterých vy se účastníte, o kterých se diskutuje v souvislosti s Tureckem, Gruzií, Ukrajinou a tak dále. Tady tedy budou eh, extra informace dostupné o lidech, kteří budou přicházet na hranice. Je to velice podobné bezvízovému cestování do Spojených států nebo eh, Kanady. Bude to vlastně stejný typ systému. Kontrola způsobilosti vstoupit do šengenského prostoru. Příslušník pohraniční stráže na hraničním přechodu e, ověří, že v okamžiku vstupu jsou splněna kritéria šengenského hraničního kodexu. To je podle mého názoru velice relevantní pro pozemní hranice u osob, které cestují do Evropské unie vzduchem, letadly. Máme jiné systémy PNR eh, a IPR, ale na pozemní hranici je to jiné. Na závěr bych chtěla něco rychle říci o ostatních systémech, které jsou předmětem diskuzí v obou institucích, jako je systém vstup-výstup. Tady se domnívám, že všechny tři instituce dobře spolupracují. Máme na stole eh, návrh eh, proběhly koncepční fáze v roce 2014 a 15 a teď máme ten nový návrh. To se bude týkat občanů třetích zemí s krátkodobými pobyty a jde o jejich vstup do šengenského prostoru a výstup z něj. Vím, že parlament urychlil svou práci a doufáme, že obě instituce budou do konce letošního roku v takovém stavu, abychom mohli v lednu začít s trialogem. Vím, že je to momentálně priorita pro všechny instituce, abychom se co nejrychleji dohodli. Bylo optimistické se domnívat, že se dohodneme v letošním roce, ale udělali jsme velký pokrok eh, v radě i ve výboru a já doufám, že trialog poběží hladce, protože si myslím, že mnoho otázek už jsme prodiskutovali eh, na tomto výboru. V loňském roce proběhlo slyšení, které bylo velice užitečné pro všechny strany a mě vypršel čas. No, ani se neměl ten pocit, protože to skutečně bylo velice informativní, všechno se dobře vysvětlila. Jenom pro ty kolegy, kteří přišli o začátek, tak také Belinda zmínila, že pan komisař King vydal zprávu pokroku a nové sdělení dnes. Eh, který se týká zprávy o efektivní unii bezpečnosti, takže to je jenom pro kolegy. Pan Věverovský, který je eh, orgánem dohledu nad eh, daty v Evropě, takže prosím, vy jste náš poslední řečník. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Eh, našeho, děkuji, že jste pozvali náš úřad eh, na naše slyšení, eh, které se zaměřuje na šenkenský informační systém. Samozřejmě my víme, že zde probíhá celá řada iniciativ. Teď v době, kdy Evropská unie čelí vážným migračním bezpečnostním problémům. Uznáváme úsilí komise, která se snaží řešit všechny ty problémy a nicméně zároveň bychom eh, apelujeme na to, že je třeba plně respektovat eh, základní práva podle listiny. To je základní předpoklad pro eh, řešení těchto problémů, těchto výzev v evropské architektuře zprávy dat data management. Na to se zaměřím. Dvě hlavní podmínky e, listiny je princip soukromí a princip proporcionality a nutnosti těch nástrojů, které se přijímají, které přijímá zákonodárný orgán. To mimo jiné znamená, že zákonodárný orgán vždycky musí vysvětlit, jak Eh, já, eh, musí vysvětlit, zdali eh, nebo proč není možné to řešit jinak, hm, proč to jeho navrhované řešení je nezbytné a jak se dotýká soukromí údajů, soukromých údajů. Tady jsou už určité problémy, které vidíme, když byl předložen návrh Eurodac, což je součást prvního reformního balíčku Evropského asilového systému, tak v podstatě tam neexistuje žádné hodnocení dopadů nových ustanovení z pohledu proporcionality opatření a zdali ta databáze je e, uměrná k účelu, který sleduje. Často může se jevit jako přehnaná ta, tato databáze. A druhá situace, kterou jsme zkoumali, zatím není jasné, zdali oznamované e, na, ten návrh, e, to znamená ten ETIAS, systém ETIAS, zdali také vůbec bude se opírat o hodnocení dopadu. I když ten návrh toho e, systému vstup-výstup, to je součást palíčku, to zatím nebylo přijato, tak e, a ten návrh ETIAS, to se opírá o opětované použití údajů z toho systému vstup-výstup. vstup výstup takže to je vlastně užití navíc, než se plánovalo. My chápeme, že je zde velký tlak eh, reagovat na e, problémy, e, protože vývoj se zrychlil a mm, teď také i víme, že účely mm, zvládnutí migrace a bezpečnosti chápeme, že to jsou důvody relevantní a e, kdy jde o to e, zajistit přístup k Eurodacu quiz pro účely orgánů, anebo zde máme nové návrhy, jako ten nový systém e, vstup-výstup a potom i zde mm, jde o to dát přístup nově vytvořeným orgánům, jako je ten úřad na ochranu námořních hranic a ochrany hranice. Takže mm, zde když eh, jsme vytvořili druhý systém eh, Schengenu SIS-2, tak došlo k takovému posunu toho účelu, to znamená od eh, kontrol vlastně předmětu a osob k takovému nástroji spíše investigativního charakteru. V roce 2007, když jsme diskutovali o Schengenu 2, tak já ve své zemi jsem tehdy zodpovídal za interoperabilitu databází pro orgány činné v trestním řízení a tam s velkým zájmem jsme sledovali, co je v šengenském systému a zároveň jsme se tady učili, jak vyhodnocovat eh, použití těchto dat, jak to mohou používat různé orgány v zemi. Nyní ale mm, existují nové funkce a to může mít velký dopad. Třeba možnost eh, vytvořit, možnost hledat eh, v systému otisky prstů, tak to eh, může být velký krok pro velký nástroj pro orgány v trestním řízení. A zde může existovat synergie mezi migrací a vnitřní bezpečností, ale podle nás to jsou dvě odlišné oblasti veřejné politiky a měli bychom dělat rozdíl mezi cíly a nezapomínat, že zde jde o dva účely. Uznáváme, že je třeba, aby orgány činné v trestním řízení mohly mít k dispozici nejlepší nástroje, aby mohly identifikovat eh, pachatele teroristických a jiných závažných činů, také jsme si vědomi toho, že eh, za určitých okolností eh, tyto nástroje mohou být eh, dobrým zdrojem informací pro tyto orgány, ale dát jim přístup k těmto nástrojům, aby tedy orgány v trestním řízení měli přístup k těmto databázím, to je věc, která není nevýznamná. Nezapomínejme, že tyto systémy se vyvinuly Eh, pro účely evropské migrační politiky a ne pro účely eh, orgánů činných v trestním řízení. A poněvadž tyto systémy jsou vytvořeny pro konkrétní účel se všemi těmi pojistkami a podmínkami při, pro udělení přístupu eh, a pouze pro určitý přístup, ten přístup může být dán pouze pro určitý účel, takže rozšíření přístupu to vždycky znamená nejprve mít po ruce studie, jaký to bude mít dopad na základní práva. Zatím my jsme neviděli ten eh, celý text komise, takže to všechno musíme podrobit velice pečlivé analýze, ale již teď můžeme říci, že určitě musí vzít do úvahy otázku, zdali ochrana dat byla eh, eh, součástí hodnocení dopadu a stály neexistují nějaké jiné alternativní nástroje či opatření, která by mohla splnit tento účel jiným eh, eh, způsobem, mm, bez eh, toho, že by byla dotčena osobní data. A zdali ten návrh je v souladu s tím, že se bude to moci aplikovat v různých kontextech vnitřní bezpečnosti a zdali je to pro fyzické, tedy pro konkrétní osoby potom předvídatelné ve, v projevu o stavu Unie 14. září pan předseda komise Claude Juncker, Jean-Claude Juncker zúraznil význam toho, že je třeba chránit hranice EU, ale zároveň řekl, že no, výměna zpravodajských informací nesmí poškozovat základní hodnoty a ochrana osobních údajů, jedna z klíčových hodnot. Závěrem bych řekl, že poněvadž z některých dokumentů jasně vyplývá, jako například eh, z té strategie interoperability, která byla připravena před pár lety v rámci projektu ISAP, tak existují pět úrovní interoperability. Technická, semantická, organizační, právní a politická úroveň. Můžeme vidět, že zde je politická vůle zajistit takovou interoperabilitu. Ano, jsme si jistí, že technická a semantická úroveň bude respektována těmi, kteří budou implementovat interoperabilitu, ale chceme takové ujištění, že jak právní úroveň bude řádně ošetřena i ta organizační úroveň, že ta se zajistí tím, že e, ta, ta bude také zajištěna, protože se má zvýšit počet subjektů, kterých se to bude týkat. Chci zdůraznit, že ochrana soukromí osobních dat, eh, to je základní právo eh, podle listiny, ale samozřejmě to nemůže bránit Evropské unii jednat, eh, ale zároveň to je právo, které se vztahuje na každého jednotlivce, ať je občanem EU, nebo ať je občanem třetí země, ať je zákonným, nezákonným migrantem, ať je žadatem o azyl, nebo ať je čistým turistou. Listina musí být povinná pro všechny evropské politiky a předpisy a náš úřad je tady proto, aby v tomto pomohl. Děkuji, pane Věvorský. A nyní otázky od členů. Mám zde pana López Aguilara, pana Deprese, paní Verža a pan Kueja, pana Kueja. Tak začneme panem Lópezem Aguilarem. Prosím, stručně, přiměřeně stručně, samozřejmě. First word. Děkuji velmi stručně. Jenom eh, zpočátku eh, bych chtěl Eh, se omluvit, že jsem zde nebyl celou dobu, protože jako mnozí jiní, jiní jsem eh, musel být na jiných schůzích, což byla moje povinnost eh, jako poslance. Ale chtěl bych zareagovat na to, co říkala paní Pajk. Nedávno jsme se viděli, hovořili jste a hovořila jste o e, důležitých věcech, o vízovém kodexu, který je zablokován radou. E, dneska dopoledne se o tom hovořilo a já e, jsem byl překvapen, že rada jako spolulegislátor, kolegislátor, prostě se dostatečně to mohla zablokovat. A proč netlačí? netlačíte dostatečně, protože když nebudeme tlačit, tak nebudeme mít žádnou legislativu. A po tomto úvodu mám otázku. Schengenský prostor. Je nám jasné, že eh, nejcennější aktivum evropského projektu volný pohyb osob je teď v ohrožení eh, kvůli eh, eh, bezpečnostním hrozbám. Bezpečnost je opravdu velké téma. Hrozba bezpečnost, na ohrožení bezpečnosti je taky reálné, ale zavřít Schengen není jediná odpověď. A moje otázka tedy je, co předpokládá komise k tomu, aby znovu vzniknul Schengen, aby byl znovu eh, mm, mm, mm, realizován, protože eh, když jedeme na zasedání do Štrasburku, musíme dvakrát nebo třikrát ukazovat pas, než se dostaneme do parlamentu. A když se vracíme zpátky domů, tak je to totež. A e, e, bude znovu situace taková jako předtím, že jsme se mohli volně pohybovat, nebo to už nikdy takové nebude. Děkuji, paní Verža. Excusez-moi, monsieur. Já se mluvám pane předsedo. Já jsem si vyslechla bedlivě vše, co eh, eh, tady zaznělo. Já eh, si beru slovo teď poprvé, nechci zneužívat mm, toto právo. Chci poděkovat především panu Věřovskému, poněvadž je to vlastně poprvé, když tady slyším, tady slyším o základních právech do posud pouze vy jste mluvil o základních právech. Od doby, co pracuji v parlamentu, vždycky jsem slyšela tady v tomto výboru, že je třeba nastolit rovnováhu. A když jsem si všechno dnes odpoledne poslechla, no tak víceméně e, souhlasím s hněvem pana Aguilara i souhlasím s tím, co řekl dnes dopoledne. Já jsem tu nebyla, ale bylo mi to sděleno. Ano, já s tím zcela souhlasím. Jak jste řekl, pane předsedo, s veškerou úctou vůči vám, ano, on mě asi ale neposlouchá, jak to vypadá, protože, eh, aha, píše si na tweetu, nerozumí francouzsky, no tak dobře. No, to mě docela zneklidňuje, když vidím, že pan předseda mě vůbec neposlouchá. Já vás poslouchám. A také se snažím zároveň eh, řešit. Víte, že tady mm, se eh, na mě hrne spousta věcí, z tohoto zaneprázdněného výboru Libe, a to teď právě dělám. Já si nepíšu žádné SMSky s kamarády, ne. Svoboda mm, médií v Maďarsku, to teď tady řeším, jestli vás to zajímá. Ale já mohu dělat hodně věcí zároveň, což takový předseda Libe musí umět. Tak prosím, pokračujte. No, jak nám vysvětloval pan předseda před chvíli, je pravda, že eh, nás čeká nové sdělení. Nevím, Zdali vy se v tom vyznáte, já moc ne. Sdělení, návrhy, legislativní iniciativy, všechno, co se novelizuje, co e, většinou nám jak si vejde dveřma a potom se to vrátí oknem. No, já jsem z toho trochu perplex. A eh, systémy, které se množí, já nevím, ale informační, nové informační systémy o těch cestách, no to jsem neznala ten Etias. Já mám Eh, to je v podstatě eh, to je vlastně takový systém Smart Borders, ne? který je proto, abychom mohli si registrovat úplně všechny. Potom to propojení, interoperabilita systému. No, to mě taky trochu děsí. I ve světle toho, co jste nám vysvětlil tady, pokud je proporcionalitu, nutnost, zda je to vůbec nutné, protože ty cíle se vyvíjí postupně. Uh, a mm, tak, jak se e, zvyšuje problematika bezpečnosti, a nemluvě o efektivitě, ale především, co mě straší, to, se, to je Eurodac. Mně se zdá, že Eurodac na začátku to byl systém pro žadatele o azyl. A čím dál více nabývám dojmu, že Eurodac bude prostředkem pro to, abychom mohli e, jít po stopě, mm, vyhánět ty špatné žadatele o azyl. To se mi tedy opravdu nelíbí. A ráda bych abychom všichni si to uvědomovali. A opakuji, vůbec se mi nelíbí, eh, když vidím, kam se nás snažíte zavléct eh, velkou rychlostí navíc. Já bych velice ráda i dala otázku paní e, eh, zastupně z DG, která také telefonuje, třeba mě trochu poslouchá. No, no, já jsem chtěla jí položit otázku, protože já jsem stínovou ve výboru eh, pro ten systém eh, vstup, výstup na území a ten harmonogram mě dost děsí eh, mm, trialog 5. ledna, protože my na poslední schůzi stínových jsme byli překvapeni, když jsme slyšeli, jak to, jaké jsou cíle. Takže opět velkým tempem chcete, abychom přijali nový dokument a tento způsob legislativní praxe není dobrý, není důstojný hodnotám Evropské unie a v každém případě to není eh, eh, vůbec, že eh, není vůbec ohleden úplné vůči základním právům, které mi tak leží na srdci a myslím, že i většině členů tohoto výboru. Děkuji. Eh, Marie Kristín. Eh, eh, nejsem přesvědčen, že všichni měli vypnutý telefon a zapisovali si. Já jsem měl telefon zapnutý, protože je velký tlak na členy výboru LIBE, na to, co budeme dělat zítra že výbor by se zastavil. Jestli to se týká Maďarska, tak prosím. Ale opravdu mohu dělat více věcí zároveň, takže každopádně doufám, že se mi podařilo přesvědčit, že jsem vyřizoval důležité e-maily. Pan Depri, prosím, a omlouvám se, že jsme se zdrželi. Děkuji, pane předsedo, děkuji obou řečníkům, jejich expoze se doplňují. Ano, Nemůžeme zavádět mechanismy, které nerespektují základní práva a ta je třeba respektovat ve všech mechanismech. To říkám i tady směrem k tady ke kolegyni. A chci i vyjádřit podporu kolegovi Aguilarovi a i zástupkyni komise. Říkám, je třeba, aby to komise věděla, že je třeba odblokovat vizový kodex. To je zásadní protože jinak dojde eh, ke kolizi a to je špatné, takže komise musí mm, se zachovat nějakým tvůrčím způsobem a odblokovat tento kodex. Velice pečlivě jsem si vyslechl eh, eh, ohledně dalšího vývoje systému SIS a ty mm, jak si ty změny, které jste navrhli. Mám několik otázek. E, e, přístup Europolu k No, vy jste řekla, že to by mohl být jeden z cílů. To já zcela podporuji. A otázka. Problém. Všechny členské státy e, neposkytují data do SISu stejně třeba v oblasti boje proti terorismu. Vidíte nějaký právní nástroj, jak na ně apelovat? Nevím, jestli to existuje. Apelovat na členské státy, aby systematicky poskytovali informace do systému, a to především pokud jde o pachatele či potenciálně pachatele teroristických činů. To je podle mě objektivní priorita vzhledem k situaci, ve které jsme a budeme, až velký počet těch foreign fighters se nám sem vrátí. A potom další otázku. Mám. Velice jsem byl šokován e, tou aferou Salab Aveslama, když se vrátil do Paříže přes Belgii. Oni ho zachotili v 9.10. Francouzská policie na hranici. A až v 9.44 ten eh, francouzský operátor ze, eh, z úřadu Siren eh, se ptal tedy do Belgie, a chtěl další informace a, a ta úřadovna Sirene, to již není, to jsou zpravodajské služby. Tak Siren z Belgie mu řekli, že to je radikalizovaná osoba, kandidát na džihadistu v Syrii. Moje otázka je, Nemohli bychom navrhnout, naradit tu komplexní výměnu informací mezi úřady Siren eh, prostě eh, tím, že by do toho vstupoval Europol a měli bychom přístup do Siren, takže ten ten, takže aby ten policista mohl konzultovat, nahlížet do SIS, když jde o e, takové podezření, protože to není poprvé, to poprvé, kdy jsme zažili v praxi tyto problémy a má to obrovské důsledky potom pro efektivitu policejní práce. A poslední věc, o tom jsem již mluvil včera na jiné schůzi, systém entry-exit, vstup-výstup, kdy budeme chtít po všech občanech ze třetích zemí, aby nám dali čtyři otisky prstů a i e, tedy eh, Eh, eh, eh, obraz obličeje. A, takže já se ptám teď, jak to bude s Eurodakem. V tom návrhu komise ten systém eurodak ten zaváže všechny členské státy, aby, aby tedy takto v podstatě dělali otisky všech těch nelegálních osob na jejich území. A kdyby se to mm, ale potom, takže nemůžeme to přece dělat dvakrát protože když samozřejmě s tím, že všechno bude respektovat základní práva, to já vycházím z této prezumce, ale vy jste, eh, takže tady se to bude dělat dvakrát, když máme Eurodac a ten systém entry-exit, já myslím, že to je chyba, protože informace, které budou někde uloženy už, tak přece by měly být k dispozici jinde, ne, že eh, eh, znova se to bude brát, pořizovat podle nařízení Eurodac. Děkuji. Děkuji. E, pan Kolio e, bude poslední, velmi stručně, prosím. E, děkuji. Já jsem chtěla vystoupit před vámi, velmi se za to omlouvám. A musím se také omluvit, že jsem neslyšela začátek eh, našich řečníků, ale jsou zde dvě body. Máme do jisté míry eh, pocit, že někteří aktéři si myslí, že jenom pokud budeme eh, získávat všechny informace odevšat, od všech, tak jenom potom se nám podaří nalézt nebezpečné osoby. Ale myslím si, že to je úplně falešná představa, protože bychom byli přetíženi a zabývali bych se jenom tím, že bychom sledovali všechna data a tím bychom eh, třeba přehledli informaci, která je opravdu zajímavá. Takže první eh, kontrola, zda potřebujeme všechny údaje od všech. A druhá věc, teď, když máme různé databáze, jak je zorganizujeme. A ráda bych podtrhla a doufám, že e, e, naši řečníci se o tom už zmínili, že otázka interoperability e, se může, může být organizována různými způsoby. Buď můžeme mít jeden hrnec, kam budeme dávat všechny údaje a potom tam všechno hledat, a budou k tomu mít přístup všichni, a nebo, to může, nebo je můžeme organizovat inteligentněji a já si myslím, že právě o tom se teď diskutuje té eh, skupině na vysoké úrovni zabývají o, k interoperabilitě a nakonec je to e, otázka na našeho e, kolegu z ochrany e, pro osobní, ochrany osobních údajů, jakým způsobem se ta, ty údaje budou sbírat a jaký, jak jaká bude interoperabilita různých databází. A dále eh, získáváme, máme i spoustu rozsudků soudu, eh, kde eh, vychází najevo, že se sbírají údaje bez důkazů nutnosti. Děkuji za to a Carlos, schrnutí prosím. Chtěl bych poděkovat E, a mám dvě doporučení a dvě otázky. Napřed bych chtěl poděkovat e, řečníkům a zeptat se, proč, e, nebo říci, proč SIS je tak důležitý systém a proč je tak důležitá ochrana osobních údajů. A dvě doporučení paní Pajk Eh, komise do konce tohoto roku předloží eh, nové nařízení týkající se SIS a změněná pravidla a ta dvě doporučení. Eh, za prvé, nové, zahrnout nové bezpečnostní hrozby ze strany terorismu a dále myslím, že je třeba zavést varování v případě nebezpečí a harmonizaci na vyšší úrovni, eh, jak eh, dávat a zpracovávat eh, tato varování. To teď nemáme. Když vycházíme ze systému SIS v období po teroristických útocích v Paříži a v Bruselu, kolega si už se na to ptal, ale tam se zdá, až bude ten systém plně funkční, mohli byste nám říci, eh, jaká, eh, jaká bude situace, pokud jde o tu skupinu na vysoké úrovni a interoperabilitu. Eh, děkuji, Karlosi. Někteří kolegové zde nebyli celou dobu. Vytvořili jsme Eh, pracovní skupinu pro Schengen, eh, které předsedá eh, Carlos Coelho a rovněž musel být na schůzi koordinátorů, takže mu děkuji za tato doporučení a První si myslím, že by mohla odpovídat Belinda. Máte pět minut, snažte se hovořit velmi krátce. Děkuji, Eh, panu Aguilarovi také pokusím se zareagovat na vízový kodex. Eh, v, eh, v trialogu se to ještě objeví. Eh, komise si uvědomuje, že parlament se eh, eh, velmi zabývá otázkou humanitárních víz. Určitě chápe naše vysvětlení, jaký jsou s tím, jaké jsou s tím právní problémy. Určitě chápe, že se snažíme udělat to, co můžeme a že se snažíme nějakým způsobem dát dohromady celý ten balíček týkající se přesídlování chápeme, jaká je motivace parlamentu. Eh, jde o eh, humanitární víza, nejenom šengenská víza. A když se vracíme k Schengenu, což je součástí diskuse i v prvním panelu, eh, komise se chce vrátit k plně funkčnímu a operačnímu Schengenu 20, 25. října budeme Eh, předkládat zprávu o eh, eh, plně funkčních kontrolách nebo přestanou ty kontroly vnitřních hranic platit. Hovořilo se zde o šengenském informačním systému a základních právech. První to, tím se zabývá i hodnocení dopadů v tom šengenském balíčku a e, základní práva jsou také zahrnuta do té, tohoto hodnocení dopadu a e, zdůrazňuji nutnost přiměřenosti. E, kolega z ETPS se zmiňoval o hodnocení dopadu ETIAS Eh, já vidím, jaké jsou hodnoty, to eh, chápu, nebo vím, jaké budou odpovědi, ale vezmě to tak, vezmě, ale chtěla bych vás ujistit, že základní přístup je zachovávání eh, soukromí, že se to objeví i v systému vstupu a výstupu v roce 2018 budeme pracovat budeme mít ten eh, pracovaný ten návrh v systému vstup, výstup. Zachováváme eh, základní práva a nevidím zde žádný eh, konflikt. Ehm, potřebujeme tento druh systému a soukromí a základní práva všech jsou stejně důležitá. Eh, pan Depré, Europol má přístup k šengenskému informačnímu systému, i když někdy eh, je takový dojem, že ten přístup nemají. Eh, sdělili jste nám své Eh, své znepokojení, eh, že eh, ten systém nevyužívají, že k němu nemají přístup. Ovšem není to tak. Všechny agentury mají přístup k informačním systému a je třeba, aby pokud jsou tam nějaké nedostatky, to bylo bráno vážně a aby se to sledovalo. Každopádně to nepomáhá našim, našemu, na, našim argumentům přístupu, o přístupu k dalším systémům. Ten belgický přístup postup. Eh, eh, ten eh, jde o to, jak rychle se reaguje, jak rychle přijde odpověď z policie, když to jde mezi jednotlivými centrálami Sirene naš, naše hodnocení vychází z toho, že členské státy mají dostatečné e, financování i dostatečný počet lidí v centrálách Sirene. Víme, že členské státy čekají víc od e, centrál e, Sirene, ale že někdy je to až nepřiměřené. Každopádně bilaterálně můžeme o tomto konkrétním případu hovořit. Otázka interoperability eh, systému šengens, eh, šengenského odnocení Schengenu a i interoperability. Eh, to je další věc, o které jsme, můžeme hovořit bilaterálně. Je zde řada technických otázek. Když hovoříme o interoperabilitě, tak jak to vysvětlujeme? Vysvětlili jsme to už ve svém vzdělení, nechceme mít jeden velký systém. E, prostě e, není to, nemáme na mysli to, že každý systém bude komunikovat s každým systémem, ale myslíme na komunikaci v různých fázích tak, takovou, že se zaměří na to, co je nejdůležitější a bude jednotný vyhleda, jednotné vyhledávací rozhraní nebo něco podobného. Můžeme eh, vysvětlit eh, problémy interoperability systému SIS a systému vstup-výstup. Ale k tomu se ještě vrátíme později. Pan Coelho? Eh, hovořil o Eh, údajích týkající se využití si systému po teroristických údajích. Já ty konkrétní údaje nemám. A k té vysoké, skupině na vysoké úrovni eh, na základě komisaře E, Kinga e, dnes. E, můžu, mohu říci, že od komise přichází spousta věcí, ale komisař King chce, aby bylo zcela jasné, k jakému pokroku došlo. Takže to vám pomáhá vysvětlit přesně, co se děje. Nechce vám to přidělávat práci a komisař King chce do konce roku podat zprávu o tom, Eh, co se děje a eh, rovněž eh, je si uvědomujeme, že čím dříve, tím lépe. To se týká například toho jednotného vyhledávacího rozhraní. Každopádně, ale teď se v té skupině děje spousta věcí, to mám na mysli to jednotné vyhledávací rozhraní třeba a budeme hovořit o nových funkcích, o nových nástrojích, o tom, jak eh, využívají eh, tyto nástroje různé eh, země. Zde bych se chtěla zmínit o Ševalu. Máme šengenský informační systém, který úplně neplní úlohy, které mu legislativa eh, klade a právě ta eh, skupina se, zamí, se zaměřuje na tuto práci, protože je znepokojivé, když jednot některé státy nevyužívají v rámci šengenské oblasti eh, tu, ten, ten, ten, to, co je k dispozici, jak je. Pak jsem zapomněla poslední otázku. Myslím si, že bylo, byly zodpovězeny vlastně všechny e, e, otázky. A dovolíte jenom posle, dovolím vám poslední závěr? Jenom dvě minuty, protože komise odpověděla na většinu otázek. Za prvé, naprosto si uvědomujeme potřebu e, tohoto nového systému, nicméně roli Evropského inspektora osobních údajů bude klást otázky. Některé otázky bude třeba opakovat systém po systému, nicméně takovýmto způsobem eh, musíme fungovat. No, pokud jde o interoperabilitu, nemyslíme tím centralizaci všech databází, myslíme tím jejich propojenost. Hlavní částí interoperability je ale to, aby si systémy vzájemně rozuměly a to eh, přesným způsobem, aby člověk, který je zvyklý na systém A, chápal informace, které pocházejí ze systému B aby byly zkrátka semanticky srozumitelné a aby na to byla připravena eh, právní situace. Hlavní otázka pro Evropského inspektora osobních údajů zní, kdo je správce, kdo dává klíče a jaké dveře ty klíče otevírají. A k naší spolupráci s Vysokou skupinou pro interoperabilitu, tak ano, spolupráce je plánovaná. Evropský inspektor osobních údajů byl pozván na schůzi této skupiny, ne od samého počátku její existence, nicméně účastnili jsme se e, vývoje později a snažíme se být v kontaktu s komisí ohledně tohoto tématu. Děkuji vám moc krát, že jste přišli. Děkuji za vaše poznámky a vážení kolegové, eh, příští pondělí 17. Eh, října pan Rites DG Home představí našemu výboru aktivity eh, skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu. To jen avizuji, to je následný krok k dnešní diskuzi. A na závěr dám slovo ještě panu Koeliovi, aby nám to všechno shrnul, protože koordinátoři mu dali funkci, takže Karlosi, pokud eh, chceš, tak nám to stručně shrni. Děkuji, Klode. Nejprve děkuji za toto slyšení a eh, za eh, to, že jste se rozhodli zorganizovat tu task force. Děkuji našim řečníkům a prosím, dovolte mi ještě pár poznámek na závěr v mé mateřtině, portugalštině. V první řadě bych chtěl připomenout slova místo předsedy komise France Timmermanse, který říkal, že Schengen není problém, že Schengen je řešení. A dokonce bych zašel ještě dál. Řekl bych, že Schengen je v DNA Evropské unie více, než eh, je to vlastní myšlenka Evropské unie. Eh, když se přejde vnitřní hranice a dostaneme se do země, která není eh, vaše, jsme v zahraničí a jsme občané, kteří mají různá práva. A dnes jsme hovořili o svobodě pohybu, která nezvyšuje pocit nebezpečí. Naopak, viděli jsme, že na, e, díky uvolnění hranic se zmenšili, e, zmenšil výskyt určitých trestných čitů, činů spojených například s drogami. A toto všechno, e, za toto všechno vděčíme mechanismům, které umožňuje, umožňují zlepšit a zefektivnit spolupráci policejních a justičních složek členských států tak Schengen eh, nedá, neposkytuje větší eh, důvěru. Eh, Schengen generuje větší důvěru. Ale jsou zde i ekonomické důvody. Dnes se hovořilo o tom, že kolik by stálo zrušení hranic. Hovořilo se o 20 miliardách euro. A jak říkal komisař Avramopoulos, eh, je třeba se vrátit k Schengenu bez hranic co nejdříve. Víme, že znovu zavedení kontrol na hranicích je v kompetenci členských států, ale také víme, že jsou zde dva různé cíle. Jsou zde členské státy, které chtějí eh, zamezit eh, přílivu migrantů a pak jsou zde členské státy, které, eh, se, které, eh, ze kterých slyšíme eh, nacionalistickou retoriku a je třeba tedy velmi přesně mezi nimi odlišovat a podívat se na to, koho můžeme stoprocentně podpořit. Nechceme měnit právní základ Schengenu, chceme Schengen lépe Eh, aplikovat lépe, používat. Eh, komise je strážce smluv a parlament eh, kontroluje lepší přístup k Eh, údajům a veškeré a plnění dohod. A proto jsme vytvořili tuto task force. Eh, paní Pike eh, se hovořila o tom, že SIS je vynikající nástroj, který lze využívat lépe. A my bychom rádi viděli ta, tuto změnu právního rámce ještě do konce tohoto roku. Rádi bychom věděli také, nebo viděli, jaké je spojení šengenského hodnotícího systému se systémem hodnocení zranitelnosti a jaké to má propojení na eh, Evropskou pohraniční a pobřežní stráž. Potřebujeme solidaritu členských států a více vzájemné důvěry. To je zcela zásadní. Takže chceme více Schengenu. Děkuji. Děkuji, Carlosi. Vše, co jsme dnes odpoledne vyslechli, bude velice užitečné pro práci našeho parlamentu. Děkuji vám, kolegové, za kvalitu dnešních příspěvků. Děkuji řečníkům za vaše poznámky a vážení kolegové, končím schůzi a sejdeme se zítra v 9 hodin. Děkuji vám.